Milí kolegové, kolegyně, prosím, abyste zaujali svá místa, tak abychom mohli zahájit naši práci. Uh, there is no hammer. Thank you. Could, e-, could everybody sit down, please? Poprosila bych vás, milé kolegyně, kolegové, abyste zaujali svá místa. Začneme s naším dnešním setkáním. Nejprve bych poprosila o přijetí pořadu jednání. Nevidím žádné námitky proti tomuto pořadu jednání. Děkuji. Druhý bod sdělení předsedkyně. Toto je opravdu velice jednoduché, protože v pondělí už jsem se o tom zmínila. Jsem nesmírně ráda, že je mezi námi dneska pan komisář Barnier, který přišel mezi nás, má, eh, došlo ke schválení určitých návrhů komise, proto přišel mezi nás, aby nám mohl všechna tato doporučení eh, ukázat rovnou. Eh, to znamená, pokud jde o deriváty, trace deriváty, takzvaný short selling, prodej na krátkou pozici, Čili rovnou bych mu dala slovo asi tak na 10 až 15 minut, a, tak aby pan komisař měl možnost prezentovat všechny tyto informace. Bohužel nebudeme mít příležitost k nějaké výměně názoru, ovšem samozřejmě, že k tomu rovněž dojde v brzké době. Jsem nesmírně ráda, jde o určitý precedens ze strany komise, to znamená vystoupit s, tím, s touto prezentací okamžitě eh, při mm, té nej, nej, nejvhodnější příležitosti. A tím mu dávám slovo. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Hm, rád bych vás všechny pozdravil, dámy a pánové. Dříve to nešlo, rychleji to nešlo přijít eh, se mezi vás do vašeho výboru, protože kolegium komisařů eh, se setkalo před kratičkou dobou a věnovali jsme opravdu velikou část dnešního dopoledne takové hluboké, rozsáhlé diskuzi, které se dotýkají dvou oblastí eh, regulace finančních trhů, především jsou to deriváty tyto finanční nástroje a poté i eh, eh, záležitosti, které se dotýkají takzvaných short selling, to znamená krátkého prodeje na krátkou pozici. Jsem nesmírně rád, že mám tuto příležitost. Já se vám už o tom se zmínil 13. ledna. Myslím si, že je to velice dobrý signál, to, že Evropská komise může okamžitě, pokud je to možné, předložit své návrhy v různých oblastech. Především Paní předsedající, dámy a pánové, u těch oblastí, mm, které, na kterých pracuje i váš výbor. Protože ta práce, kterou jste odvedli v této oblasti, to znamená dohled, mm, regulace, především pokud jde o deriváty, o tzv. short selling, to bylo nesmírně užitečné v celém období, v celém období přípravy našeho textu, to znamená v tom období několika měsíců kdy já osobně, moje mý spolupracovníci jsme na tom pracovali, mm, samozřejmě mm, několika týdnech nás opustí David Wright, který je eh, zástupcem generálního ředitele pro oblast financí. Rád bych mu poděkoval především jemu konkrétně a rovněž i panu Wernerovi Langer, Langerovi, mm, Jean Paulu Gozésovi, rovněž za jeho práci právě v této oblasti těchto dvou projektů, které se dotýkají regulace. Já už jsem se o tom zmínil i v kolegiu. V podstatě ten rámec, ten obecní rámec, ve kterém pracujeme, fungujeme díky té nesmírně inteligentní velice dobře strukturované práce vašich zpravodajů v této oblasti je právě díky této práci. Ráda bych, rád bych jim poděkoval i um, díky i belgickému předsednictví, protože do, dos, dospělo k dohodě v této oblasti. A díky tomu máme určitý rámec. Rámec, který se dotýká této legislativy, sektorové legislativy, která je rozčleněna podle jednotlivých sektorů, trhů, produktů v této oblasti. To znamená legislativa, kterou se chystáme předložena, zavést. Čili ta dohoda v oblasti supervize, hmm, doufám, že váš parlament eh, podpoří velikou většinou um, tuto dohodu, samozřejmě, že i dohoda na úrovni ministrů je nesmírně důležitá, protože to v podstatě znamená velice dobrý základ, eh, kterým se dá určitá nová důvěra všem těmto nástrojům. Samozřejmě, protože sol, hmm, je to velice důležité, pokud je o solidaritu v této oblasti, evropský, evropský tlak, um, který podporuje rovněž teda i tu národní úroveň v této oblasti. A samozřejmě rád bych vám řekl velice jasně, paní předsedající, že jde i určité mm, paralely ohledně ostatních kroků, které probíhají v jiných částech světa, ve Spojených státech a tak dále. Já samozřejmě dbám o to, aby jsme nebyli v nějaké nevyvážené situaci, především ve srovnání s Amerikou, protože G20, program G20, nebo ten program, se kterým přijde, většinou se snažíme, aby mm, to byly, teda byly určité paralelní záležitosti, ovšem nevyužívají stejné, řekněme, nástroje, protože bankovní sektory se liší, ovšem je to většinou přichází s určitými paralelními mm, návrhy, proto mm, jsem právě navštívil Spojené státy americké, abych ověřil mm, ty paralelní kroky, ke kterým dochází i na druhé straně Atlantiku. Čili já nyní se dostávám k samotnému textu. V podstatě deriváty, tyto produkty Eh, nemusím zdůrazňovat eh, hospodářskou důležitost těchto produktů. Hovoříme zde opravdu o obrovském objemu těchto transakcí, které se mm, zvýšilo v poslední době. Pan Werner Lange to velice jasně popsal. V těch posledních deseti letech skutečně došlo k obrovskému nárůstu, dochází tam asi 600 milionů miliard eh, amerických dolarů, to znamená v této hodnotě. Ta situace není uspokojivá, řekl bych, že je velice neuspokojivá, protože 80% tohoto obchodování probíhá eh, to znamená eh, mezi soukromými subjekty bez nějaké kontroly. To znamená, že samozřejmě tím, že tam není ta kontrola, tím to má samozřejmě dopady na cenu, na určitou volatilitu, pohyblivost a samozřejmě, že to vede i k určitým spekulativním zásahům, které jsou často velice nebezpečné. Proto jsme se zavázali regulovat, regulovat tyto, tyto produkty, tyto deri, mm, deriváty i v rámci G20. Máme asi problém, problém s tlumočením, říká paní předsedající. Máme zde technický problém, říká paní předsedající, bohužel um, je to problém s tlumočením, proto poprosíme o kratičkou, kratičkou pauzu a poprosíme technika, aby nám dal signál, jakmile bude všechno v pořádku. Omlouváme se. Čili vše je v pořádku, bylo mi řečeno. Můžete pokračovat, pane komisaři. No, vidíte, jste nesmírně... Five seconds. <laughs> Eh, Čili velice, velice eh, opravdu efektivní předsedající, protože to zvládla v pěti vteřinách a ne ve třiceti. Okay. Eh, Čili hovořil jsem o těch paralelních krocích, to znamená na straně Spojených států amerických i v, jiné, v jiných státech světa. Já připravím takovou komparativní tabulku, komparativní tabulku mezi tím, co se děje u nás v Evropě, v Americe, ostatní signatáři G20 a my jsme samozřejmě velice pozorně sledujeme celý tento balíček, celý tento balíček, který mm, se dotýká i možnosti všech těchto paralelních aktivit. Čili jaké jsou hlavní mm, zásady tohoto textu, který se dotýká produktu těchto derivátů. Jak už jsem se o tom zmínila, ta transparentnost není dostatečná, mm, ovšem ta je základem všeho. A právě proto chceme zvýšit transparentnost, především u derivátů chceme zajistit možnost vysledování v rámci všech těchto finančních produktů tím, že se podpoříme standardizaci, to znamená opravdu v maximální míře podpoření standardizace v této oblasti, určitou normalizaci, a i když některé se zdají tyto produkty, zdá se, že jsou to opravdu mm, trochu nebezpečné produkty, ovšem díky panu Svenu Gigolovi, ESMA bude mít právě možnost zakázat tyto produkty, které jsou eh, nejproblematičtější většina těchto transakcí bude už do budoucna registrována v rámci konkrétních rejstříků. Bude to taková v podstatě jakási černá skříňka, která bude obsahovat všechny tyto informace, pokud jde o, pokud, pokud jde o všechny pohyby a tak dále. To znamená opravdu veškeré pohyby na těchto trzích s deriváty. A třetí záležitost, generalizovali jsme a snažíme se podporovat určitou kompenzaci to znamená posílení transparentnosti se snažíme tím dosáhnout a zároveň eh, i určito, určité lepší zajištění všech těchto transakcí, bezpečnost těchto transakcí. Budeme se to rovněž se padla i otázka, pokud jde o kapitalizaci, o, mm, o podmínky, které se týkají vlastního kapitálu a tak dále. To znamená, mm, pokud jde o kompenzaci. To znamená, že, že, tam, že se budeme snažit věnovat větší pozornost i kapitalizaci. To znamená, mm, to znamená ten pohyb přes mm, tu stranu protižku, to znamená na bilaterální úrovni, tak abychom zajistili větší bezpečnost těchto transakcí. Pokud jde o tuto kompenzaci, ta představuje asi 30 to je opravdu malé číslo pokud jde o, vše, pokud jde o všechny tyto produkty, asi tak 10 až 15 eh, se dotýká swapu. A v podstatě téměř neexistuje eh, u akcí. Ovšem podobně, eh, jak to vidíme i v Americe, budeme se snažit eh, reagovat na všechny konkrétní problémy jednotlivých podniků, především když dochází k exportu a které, který, které musí využívat právě tyto deriváty, aby, aby pokryly rizika spojená s obchodováním. V těchto případech si myslíme, že tyto podniky nevyužívají, nebo předpokládám, že nevyužívají těchto produktů pro nějaké spekulativní účely, ale aby se chránili, aby chránili své aktivity, aby chránili mm, pracovní místa v Evropě. Proto jsme se rozhodli, že jim předložíme, mm, nebo teda, že je nepodrobíme, tyto podniky, když teda budou postupovat tímto způsobem, že nebudou muset odpovídat eh, stejným podmínkám nebo stejným podmínky jako finanční subjekty. To znamená, že pokud takový podnik, který využívá tyto finanční produkty, funguje jako banka, tak se prostě bude zacházet s tímto podnikem jako s bankou. Ovšem pokud využívá tyto deriváty pro účely určité ochrany vůči eh, vystavení konkrétnímu riziku, tak tam eh, uplatíme výjimky. Samozřejmě, že hlavním cílem je mít infrastrukturu, nebo ty nástroje, které navrhujeme pro to, abychom dosáhli solidního, pevného trhu, tak abychom mohli zajistit tento kvalitní dohled i tu kompenzaci právě proto. Kompen- euh, proto teda um, bude mít k dispozici tyto vypořádací uh, mechanismy a uh, požádáme ESMu, aby právě aby přímo dohlížela na Eh, těmito rejstříky, pokud jde o všechny tyto produkty. To znamená, že ESMA eh, se bude jedním z těchto orgánů dohledu. Vážená paní předsedající, Samozřejmě jsem si vědom toho, že váš program je velice nabitý a mám rovněž určité podmínky, ovšem samozřejmě, že jsem ochoten hovořit o dalších záležitostech. Především bych teď pohovořil o short sellingu. To znamená, že prodej akcí, prodej Ehm, těchto finančních nástrojů předtím, než je opětovně, eh, nejdojde k opětovnému nákupu. Protože občas ta kapacita nebo teda ta možnost eh, krýce proti riziku. To znamená, že je to taková um, už eh, dlouhodobá tra, um, tradice, protože u těchto, u těchto um, prodejů především, pokud jde o státní dluhy nebo tyto trhy, tak samozřejmě, že je zde rovněž potřeba likvidity, čili my jsme zatím ještě nehovořili o této problematice z nějakého ideologického hlediska, ovšem snažili jsme se tyto krátké prodeje nějakým způsobem regulovat, aby mm, to byly transparentnější prodeje a aby jsme zachovali určitou odpovědnost této oblasti. To znamená, že každý prodej bude identifikován sám o sobě znamená takzvaný flagging, který označí ten daný prodej. To znamená přesně tím způsobem, jak to provádí Američané. Je to nová metoda tohoto označení, to znamená identifikace, systematické identifikace tohoto prodeje na krátkou pozici. To znamená, že bude, toto je toto bude nová povinnost tohoto označení, tak aby regulační orgán mohl sledovat tyto pohyby a mohl měřit určitá rizika. Je to systém, který existuje ve Spojených státech amerických a zároveň i v Hongkongu. To znamená další záležitost ta transparence, protože kdykoliv něk- jeden teda, subjekt um, bude přistoupit k takovému prodeji, pokud jde o, eh, o eh, státní eh, obligace, tak, tím, tak to bude muset oznámit, zveřejnit. To znamená, kdyby šlo 0,2 kapitálu celého podniku, tak to znamená, že bude muset tuto informaci oznámit regulačnímu orgánu a samozřejmě i Eh, trhu, pokud teda pře, v případě, že překročí hranici 0,5 Stejná povinnost bude zavedena rovněž pro eh, operace, které se dotýkají státního dluhu. Rovněž jsme posílili eh, rámec que tout à l'heure takzvaného naked sellingu, tak abychom zajistili to, že pokud dochází k, teda, eh, k této transakci na krátkodobou um, pozici, tak bude mít k dispozici um, určitý, určitou ekvivalentní transakci, která mu to umožní. Pokud k tomuto nedojde a pokud tento subjekt nebude schopen do tří dnů předložit tyto obligace, tak čtvrtý den bude muset eh, eh, přistoupit k vypořádání v hotovosti. Pokud k tomu nedojde, tak bude vystaven možnosti určité sankce podle uvážení regulačního orgánu. Čili to je nové pravidlo, eh, které je velice důležité, abychom zajistili dobré fungování společného trhu, čili rovněž je to přístup, který je srovnatelný s přístupem Spojených států amerických. My samozřejmě chceme zajistit odpovědný přístup a transparentnost celé Ehm, teda těchto transakcí. Já předpokládám, paní předsedající, dámy a pánové, že všechny tyto záležitosti, o kterých jsme hovořili, tyto dvě velice důležité, důležitá nařízení, mm, to znamená i dohled nad systémovým rizikem. Já si myslím, že bohužel nemáme dostatek ještě prostředků, ehm, které by nám umožnili čelit těmto problémům. My samozřejmě ale jsme se snažili pracovat v tom duchu, jak to bylo požadováno ze stran Evropského parlamentu, to znamená tak, abychom zajistili nezávislost těchto trhů do budoucna, abychom zajistili to, aby ESMA byla posílená, aby došlo k posílení koordinace i evropské kapacity, především v oblasti short sellingu, abychom podpořili nebo přišli s určitým mechanismem, který bude harmonizovat přístup členských států a zároveň mechanismus, který umožní koordinovaný přístup především pro ESMU, tak aby ESMA měla možnost reagovat v rámci tohoto mechanismu, to znamená rychlé koordinace v průběhu 24 hodin. Je to vyvážený text, je zatím hodně práce, především poslední týden a rád bych ještě jednou zdůraznil to, že jste nám velice pomohli vaše práce Evropského parlamentu. Mm, rovněž mi byla položena otázka, mm, jak dlouho nám to bude trvat, než připravíme tato nařízení. Pokud je o technické záležitosti, samozřejmě, že to můžeme vždycky zkrátit. Ovšem zá, mm, samozřejmě, že je zde i záležitost demokratického přístupu, schválení na vaší straně, na straně ministrů, rady ministrů. Já skutečně doufám, že budeme schopni fungovat a pracovat velice rychle, tak aby tyto eh, balíčky byly k dispozici co možná nejdříve. My spolupracovníci jsou mám k dispozici, budeme samozřejmě na tomto poli společně pracovat eh, na základě těchto mm, nařízení, které se dotýkají i boje proti spekul- spekulacím. Eh, dále jsou to um, kreditní agentury a tak dále. To znamená systém sankcí, na kterém pracujeme. Připravili jsme rámec, který se dotýká dohledu v této oblasti a samozřejmě, že veliký kus práce jste, s velikým kusem práce jste nám pomohli. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Jak už jsem řekla, velice si ceníme toho, že jste mezi nás přišel abyste přednesl tuto prezentaci co nejdříve a mnohokrát vám za tyto informace děkujeme. E, náš výbor samozřejmě netrpělivě čeká na to, jaká bude další fáze, e, pokud je ten evropský orgán dohledu. E, v mnoha ohledech jistě si vzpomenete, že během vyjednávání o balíčku o dohledu Evropský parlament přikladl velký důraz na potřebu toho, aby to fungovalo společně a myslím si, že tyto tyto návrhy to vlastně hned otestují. Například už jde o roli eh, orgánu pro bankovní dohled a eh, nastavení požadavků pro eh, ty centrální protistrany, ale samozřejmě to bude mít širší dopady pro systém bankovnictví, sektor bankovnictví, ať už jde o likviditu aktiv nebo také o sdílení informací. A myslím si, že to budou jistě témata, kterými se já i kolegové budeme zabývat, až budeme provádět podrobnou analýzu vašich návrhů. Takže ještě jednou mnohokrát děkujeme a těšíme se opět brzy na viděnou. Um, Děkuji mnohokrát, kolegové. A nyní přistoupíme ke slyšení o zlepšení rámce zpráv ekonomických záležitostí a hospodářské stability v Unii, zejména v eurozóně. A ráda bych přivítala naše dnešní řečníky pro výměnu, o budoucí, výměnu názoru o budoucí struktuře této zprávy Právě hospodářské v EU. Je eh, velice dobré, že to není pořádáme, protože se v tom bude mnoho vyvíjet na nadcházejících týdnech. Nedávno se ECOFIN dohodl na principech eurosemestru, evropského semestru. Zítra pan předseda Van Rompuy podá ústní zprávu Evropské radě, pokud jde o působení pracovní skupiny a do konce měsíce ještě komise plánuje prezentovat své eh, právní návrhy, eh, tedy návrhy legislativní pro nový rámec zprávy hospodářských záležitostí. My budeme také projednávat 27. září pozměňovací návrhy ke zprávě FEO a hlasovat se výboru bude 4. října tak, aby to mohlo být přijato na druhém říjnovém plenárním zasedání ve Štrasburku. Takže, jak vidíte, všichni jsme intenzivně na tom pracovali, ale nyní to pomalu začíná do sebe zapadat. Toto slyšení dnešní je velmi aktuální. Nejprve budeme mít příležitost k výměně názorů s Lorenzem Smagim, který je členem eh, výkonné rady ECB a s panem komisařem Olirenem, kterého jistě nemusím představovat. V druhé části dnešního slyšení eh, potom proběhne výměna názorů s panelisty Karlem Kotarelem, Stefanem Kolinionem a André Sapirem. A potom budeme uplatňovat pravidlo Catch the Eye, eh, pokud je o přihlašování poslanců do diskuse a ráda bych všem připomněla, že musíme skončit v 18.15, to znamená ve čtvrt na sedm. Nemůžeme využívat tuto místnost až do půl sedmé, protože jsme začali dříve a já se také dopředu omluvím, protože budu muset o něco dříve odejít, začne totiž trialog, kterého se musím účastnit. A nyní rovnou předám slovo našemu prvnímu řečníkovi Lorenzovi. Vážená paní předsedkyně, vážení členové výboru pro hospodářské měnové záležitosti, rád bych vám poděkoval za tuto příležitost k výměně názoru o tématu, které je jak aktuální, tak vysoce relevantní. Je aktuální, protože za pár týdnů bude komise zveřejní své legislativní návrhy a pan Van Rompuy bude za měsíc prezentovat zprávu o výsledcích pracovní skupiny Evropské radě. A vysoce relevantní téma je to proto, že nedávný vývoj ukázal um, akutní naléhavou potřebu toho, abychom zlepšili zprávu hospodářských záležitostí a rámec eh, pro tuto zprávu a pro stabilitu hospodářskou v Unii, zejména v eurozóně. Abychom eh, mohli dosáhnout zlepšení tohoto rámce, musíme nejprve pochopit eh, co se nepovedlo v tom předchozím systému a jaká rizika by se mohla opakovat, pokud ta selhání nenapravíme. Eh, myslím, že ten systém nedokázal vnutit potřebnou eh, disciplínu, potřebnou pro mě novou unii, zejména mechanismy pro rozpočtovou disciplínu nefungovaly tak, jak se očekávalo. Rozhodovací proces eh, podkladový pro pakt stability a růstu nezabránil nadměrným schodkům a pokud ano, tak ta náprava nebyla dostatečně rychlá. Za druhé, finanční trhy nedostatečně odrazovaly od um, hromadění nadměrných schodků, nadměrných schodků, protože nějak nerozlišovaly eh, jednotlivé emitenty um, státní. Výsledkem tedy byla kombinovaná finanční a hospodářská celosvětová krize nejhorší od druhé světové války. A to potom, vzhledem k tomu, že se také nevěnovala dostatečná pozornost eh, příslušným politikám pro konkurenceschopnost a nevhodným fiskálním politikám, tak to eh, vyústilo eh, v obrovskou dluhovou zátěž pro celou řadu zemí. Země eurozóny nemohí, nemohou používat měnové nástroje pro eh, řešení svého dluhu inflací. A tak eh, se dostala na prvek témata, která nebyla dostatečně zvážená, když vznikala Evropská měnová unie. Eh, prvním z nich je to, že země mohou mít problém s obsluhou svého dluhu. Eh, dále finanční trhy mohou velice rychle změnit své hodnocení solventnosti dané země. Eh, a dokonce mohou i spustit takovou situaci. To, že je možné eh, získat peníze, vydělat na, bankrotování, na zbankrotování podniku nebo dokonce země, aniž by eh, do toho člověk provedl nějakou investici, to, jak se nastoluje témata, která souvisejí s fungováním finančních trhů, která bohužel doposud nebyla řešena, alespoň tak se mi to zdá nedávnými reformami. Eh, třetím problém potom je, že ehm, neschopnost obsluhovat státní dluh může mít systémové dopady v měnové unii, eh, vzhledem k tomu, že tam existuje velká finanční propojenost. A proto i riziko týkající se relativně malé části eurozóny, eh, jako to bylo, loni na, jako to bylo na jaře, může mít obrovské dopady pro euro. Tato Třetí dimenze stále není dostatečně chápána, když to je jedna z nejdůležitějších. To eh, propojení jednotnou měnou eh, vlastně eh, znamená, že relativně na první pohled omezený problém týkající se řecké ekonomiky, která představuje pouhá 3 HDP eurozóny, se tento problém se stal problémem systémovým. Také to vysvětluje, že s tím, jak trhy začaly pochybovat o slovenosti Řecka, objevily se Eh, spekula- objevila se spekulace na minimalizaci ztrát nebo maximalizaci zisku eh, spojenými tady s touto situací a to eh, vlastně potom mělo vliv i na hodnocení státních aktiv jiných zemí a samotného eura. Tenze v eurozóně, ve finančních trzích eurozóny výrazně vzrostly začátkem května, zejména v některých segmentech, eh, vzrostly dokonce ještě výše než po páru Lehman Brothers. Já mohu uvést některá čísla, obsažené v mé zprávě, kterou máte k dispozici. Máme některé indikátory, které ukazují, jak drastická ta krize byla a jaké riziko vzniklo v eurozóně. První víkend v květnu globální finanční systém vlastně mu hrozilo um, úplné selhání, podobné nebo ještě horší než eh, v situaci po pádu Lehman Brothers. Eh, trhy by skutečně bývaly skolabovaly, kdyby hlavy státu a vlád eurozóny se ten víkend nedohodly na ustavení toho speciálního fondu na podporu zemí, které se jsou do potíží a kdyby se ECB nerozhodla Eh, přímo zaintervenovat na některých eh, trzích eh, s cenými papíry. To zabránilo spekulacím a přinutilo to účastníky trhu, kteří zaujali pozice nakrátko proti euru a proti některým státním dluhům, aby se vypořádali se ztrátami. Tyto kroky také vedly k tomu, že byla zachována integrita eurozóny. Bylo by chybou se domnívat, že rizika, která se objevila na jaře, se už nikdy neobjeví. Uh, ledaže by slabiny, které, se které byly odhaleny na jaře, eh, byly, pokud tyto slabiny nebudou skutečně řešeny, tak eh, se mohou objevit nové vlny nestability. A pracovní skupina Van Rompuy má mandát navrhnout konkrétní opatření v tomto směru. Tyto návrhy eh, musí uzavřít, musí překrýt, mm, respektive zakrýt všechny mezery Eh, v regulačním rámci Evropy, které by mohly Evropu a Eurozónu ponechat eh, zranitelnou vůči spekulativním útokům. Jakékoliv změny eh, v institucionální struktuře eura by měly začít od toho, že se musíme vyhnout zjednodušujícím předpokladům, z jakých jsme vycházeli v minulosti. Já některé z nich uvedu. První zjednodušený předpoklad, který ekonomové často uplatňují, je, že trhy mají vždy pravdu a dokáží zdisciplinovat země a jejich dluhy. Víme, že trhy se někdy v minulosti mýlily, zejména v podcenění rizika. E, možná i dnes se mýlí v tom, že nadhodnocují riziko a velice pravděpodobně se zmýlí i někdy v budoucnu. Proto pokud necháme úkol e, zajistit disciplínu rozpočtové politiky a pobyt, pobyt, zajistit pobytky pro členské státy k příslušným krokům. Ponechat toto na trzích, to je iluze, kterou mohou chovat pouze ekonomové. Pokud chceme skutečně eh, zabránit eh, přílišné nerovnováze, zejména fiskální, potřebujeme silné institucionální mechanismy v, v eurozóně i v rámci jednotlivých zemí. To znamená více pravidel a automatických sankcí. Druhá chyba, která se musíme vyhnout, je domnívat se, že krizi je možné zcela zabránit. Ke krizím docházelo v minulosti, možná, že k něm dojde i v budoucnu, mimo jiné i z důvodu šíření nákazy. Proto na ně musíme být připraveni a musíme být eh, připraveni na to je efektivně řídit. Třetí chybou je domnívat se, že existuje nějaká snadná nebo pěkně uspořádaná cesta ven z krize. Eh, krize skutečně bývají nakažlivé a mývají nepředvětelné následky. Jde tedy o konkrétní návrhy, jak všechny tyto problémy řešit. Eh, ta řešení již byla zveřejněna, jsou známa. Já se omezím na tři hlavní aspekty, které se týkají eh, fiskální disciplíny, makroekonomického dohledu a krizového řízení. Ovšem nejprve uvedu dvě obecnější věci. Jednak, že tyto návrhy nijak zásadně neproměňují povahu eurozóny, zejména pokud jde o hlavní rozdělení odpovědnosti a zejména pokud jde o rozpočtovou politiku, která i nadále spočívá v rukou a je odpovědností členských států. Není tedy třeba mít jednotnou rozpočtovou politiku v eurozóně, nepotřebujeme takzvanou tra- unii transferovou. Nicméně rozpočtové politiky jednotlivých států musí být utvářeny v určitém rámci, který je dán tou jednotnou měnou. Potřebujeme tedy koordinaci rozpočtových politik zemí eurozóny. Já si myslím, že bychom se měli zaměřit na posílení disciplíny především v zemích eurozóny nejprve. Je třeba plně využít ustanovení smlouvy, zejména článku 136, který byl do smlouvy, do té nové smlouvy vložen právě proto, že členské státy měnové unie potřebují daleko hlubší společnou nákladovou zprávu hospodářských záležitostí. A to, co bude platit pro eurozónu, samozřejmě může platit i pro zbytek Unie, pokud se to tyto země další budou přát, ale ta diskuse eh, v celé 27 by neměla vést k rozředění toho, co je nutné pro eurozónu samotnou. Další věc, kterou chci říct, je, že institucionální rámec je možné posílit i podle stávající smlouvy, je možné využít také sekundární legislativu, případně a rozhodně nepotřebujeme změnu smlouvy, abychom dosáhli poslední části návrhu, poslední části návrhu, kterou je nutné zavést, kterou jsme nastolili. Čili nemusíme marnit čas tím, že bychom čekali na změnu smlouvy. Byly zde určité pochybnosti ze strany finančních trhů ohledně toho, za ten systém může být odolnější. E, to, na to je třeba rychle reagovat. Pokud ta Eh, reakce byla navázána na nějaký dlouhý, vleklý ratifikační proces, tak by se opět rozšířily pochybnosti a nejistota. Dovolte, abych se dotkl eh, diskuse o třech hlavních stavebních blocích reformy. Pokud je o posílení eh, fiskální zprávy, první krok byl učiněn 7. září, kdy Rada ECOFIN schválila nový rámec pro eurosemestr, tak jak to navrhla komise. Lepší eh, fiskální zpráva si žádá změny jak na národní, tak na evropské úrovni. Na národní úrovni ECB eh, e podporuje zavedení národních fiskálních rámců eh, s minimálními požadavky pro soulad s evropskými fiskálními statistickými pravidly, zejména by to představovalo větší nezávislost v hodnocení národních fiskálních politik, vyšší standardy kvality, střednědobou orientaci a efektivní opravdu pokrytí všech Eh, státních eh, veřejných financí. Eh, šlo by především opět opatření. Větší, více streamlinované, tedy efektivnější postupy, pokud je o fiskální oblast, zvrácení důkazního břemene, znamená, že by bylo obtížnější pro radu zvrátit rozhodnutí komise, větší nezávislost při schromažování, ověřování a vyhodnocování fiskálních údajů, větší důraz na vývoj veřejného dluhu, Eh, praktická automatičnost sankcí v případě porušení pravidel. Eh, sdělení komise z 12. května jde správným směrem, ale domníváme se, že by mělo být ještě ambicioznější, alespoň ve dvou ohledech. Za prvé, Komise doposud mlčí ohledně toho, jak zaručit nezávislost eh, fiskálního ohodnocení a hodnocení, vyhodnocení kvality statistických údajů, jak to je toto Eh, zefektivnit v rámci komise samotné. Především bychom byli rádi, kdyby některé postupy, které se dnes uplatňují na DG Competition v, v rovině technického hodnocení a také eh, kdyby role komisaře a kolegia se uplatňovala i na DG ECFIN a příslušného komisaře. Pokud o statistiky, nové nařízení rady by mělo být eh, doplněno o více zdrojů na fiskální údaje a jejich vyhodnocování Eurostatem. Další věc. Myslím, že ten aktuální návrh komise hovoří jen velice málo o streamliningu postupu a tedy jejich zefektivnění. Mnohokrát v minulosti jsme viděli, že ty postupy jsou příliš zlouhavé, příliš eh, složité, než se můžeme dobrat nějaké efektivní akce, která by představovala pobídku nebo by přinutila členský stát ke korekci v oblasti fiskálního vývoje. Zatím se eh, postupy zahajovaly jedině v případě notifikace ze strany členského státu, ale možná eh, bychom se mohli představit, že by tím ehm, spouštěčem bylo i vyhod, nějaké eh, nezávislé hodnocení nebo hodnocení komise, jak tomu bylo například v případě Řecka. Pokud je o druhý stavební kámen reformy, širší makronomický dohled, tady si myslíme, že je potřebný kvantový skok protože dochází k přelévání makroekonomických efektů mezi zeměmi. Podle návrhu ECB vytvoření nějakého mechanismu varování na základě jasného omezeného souboru indikátorů, které identifikují neudržitelnou politiku v dostatečně včasné fázi, to je tedy něco, co my navrhujeme. Opět bychom apelovali na komisi, aby byla ambicioznější a aby šla cestou Eh, nabádání zemí k tomu, aby plnili dlouhodobé ukazatele potřebné pro fungování měnové unie. Nyní třetí stavební blok reformy, krizové řízení. Existuje teorie, podle níž pokud máte dobře nastavenou prevenci, nedochází ke krizím. To je teorie. Ve v praxi ke krizím dochází. I když institucionální systém eh, podkladový pro eh, dohled samozřejmě je třeba posílit, tak abychom krizím zabráňovali. Jak už jsem říkal, bylo by chybou a bylo by nezodpovědné domnívat se, že ke krizi už nikdy nedojde. To by vedlo účastníky trhu ke spekulaci. Spekulaci na výskyt krize, pokud by chyběl rámec pro řízení krizí. A jak víme, ta sebe naplňující eh, se eh, predikce, jak se často dokážou i způsobit krize nebo k ní přispět. Potřebujeme nějaký stálejší systém, protože jinak bude euro zranitelné vůči spekulativním útokům, eh, ať už to bude ospravedlněné ekonomickým vývojem či nikoli. Čili potřebujeme řídící mechanismus, eh, který by eh, zabraňoval krizi bez vytváření dalších rizik. Toto není nové téma, bylo Eh, řešeno už i na jiných fórech a v zásadě jde o, o stanovení eh, velice silných podmínek z hlediska strukturální a fiskální politiky pro jakoukoliv finanční podporu, která se poskytne zemi, která se osne v potížích. A ta finanční podpora eh, by se vyplácela jedině podle jasně nastavených milníků, tedy ve fázích, podle podmínek nastavených v tom programu. Já si myslím, že Evropa nemusí znovu objevovat Ameriku. Stačí Eh, se poučit ze zkušeností Mezinárodního nového fondu. Eh, také je řada eh, zemí v Evropě, které mm, se úplně neženou za Mezinárodním novým fondem se žádosti podporu, protože vědí, že to sebou nese řadu podmínek. Ovšem potřebujeme tedy rámec pro efektivní řízení krizí, který by zároveň odrazoval spekulanty. Ehm, Je zde ještě další otázka a tím je zapojení soukromého sektoru do řešení krize. To už je poněkud složitější aspekt. E, jde o to, že bychom neměli používat veřejné prostředky pro e, pomoc soukromým subjektům. Pokud by totiž e, peníze z mechanismu řízení krizi byly poskytovány soukromým subjektům, tak to má Samozřejmě to nese sebou určité důsledky. Hovořilo se o tom také v souvislosti s tou celosvětovou krizí. Eh, mělo by to být eh, navázáno možná na nějaký mechanismus, který by eh, dával povinnost restrukturalizace, protože to rozhodnutí v případě nesolventnosti finanční instituce a podobně nakonec vlastně závisí na aktuální ekonomické situaci pokud je o zemi, nikoli finanční instituci, tak pokud eh, tato země eh, učiní určité kroky eh, směrem k fiskálnímu zdraví, tak nemůže být považována za nesolventní. A proč by v takovém případě měla tedy restrukturalizovat svůj dluh nebo selhání? Na druhou stranu, pokud by restrukturalizace byla příliš snadná, tak naopak může podněcovat účastníky trhu k tomu, aby anticipovali restrukturalizaci a opět spekulovali proti dané zemi. Jinými slovy, mechanismus restrukturalizace, pokud je příliš jednoduchý, může vytvářet další riziko. Dále, samotná povaha trhu může znamenat, že eh, nákaza se okamžitě rozšíří do dalších zemí s tím, jak eh, účastníci trhu začnou hádat, která další země bude muset projít restrukturalizací. Chtěl bych to shrnul, abych použil slova nedávného dokumentu MMF. Eh, řekl bych, že vlastně máme štěstí, protože tu máme samotného autora této zprávy, můžete se na to později zeptat. V dnešním světě u pokročilých ekonomik eh, restrukturalizace eh, není vhodná, není žádoucí a je nepravděpodobná. A na druhou stranu eh, pravděpodobně není možné si představit nějaký v úzovkách řádný mechanismus restrukturalizace. Čili jak je nejlepší způsob, jak zahrnout do toho řešení soukromý sektor? Podmínkou musí být nějaký program přizpůsobení úspěšný. Samozřejmě, že to pak musíme měřit, tento program, jeho výsledky a poté bude možné opětovně získat důvěru trhu. Samozřejmě, že to může trvat určitou dobu, bude muset, by, budeme potřebovat určitou oficiální podporu v tomto ohledu, ovšem samozřejmě to umožní zase přístup na trhy, to znamená, může dojít k určitému programů, pokud jde o splácení dluhu a tak dále, tak aby tento dluh byl opravdu, teda jeho splácení udržitelné. To můžeme, toho můžeme dosáhnout pouze na základě dohody mezi věřiteli a těmi, kteří jsou těmi subjekty zadluženými. To znamená, že to musí být určitá, protože pokud by k tomu, tomu tak nebylo, tak by to mohlo vytvořit opravdu zkreslení trhu, došlo by k různým uh, sporům a tak dále. Pra, Právě proto eh, mm, si myslím, že je dobré, aby zde byly určité doložky, které by umožnily například i sdílení těchto rizik. Toto, byla i, to, toto byly výsledky Mezinárodního měnového fondu a měli bychom je eh, proskoumat i na naší úrovni. Eh, tak aby Dále bychom měli využívat finanční prostředky, které se využívají z oficiálního mechanismu, to znamená nakupovat tyto dluhy na sekundárních trzích, to znamená, aby jsme zabránili diskontům a ne, nedocházelo k, eh, k nominálnímu vyrovnání dluhu. To znamená, že by ovšem buď, tyto subjekty musely přijmout určité konkrétní tržní podmínky, které jsou rovněž v našem návrhu zahrnuty. To znamená, že na závěr bych mohl říct, že samozřejmě Evropská unie je mm, oblasti, kde vládne právo, to znamená pacta sunt servanta, to znamená to musí začít už na úrovni fiskální disciplíny, státy musí být ochotny splácet své dluhy a tak dále. Musíme velice opatrně um, ehm, proskoumat všechny výjimky a tak dále, to znamená, řekněme, mu umožnit jednotlivým zemím, aby unilaterálně modifikovali hodnoty jednotlivých dluhů a tak dále. Evropa a evropské instituce respektují právo, to je základ a pokud dojde k jakýmkoliv změnám, tak, by, tak za, v případě jakýkoliv změn bychom měli posílit tyto principy a neposílit výjimky, protože ty výjimky by mohly podkopávat stabilitu celé Evropské unie. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Um, members have started signaling that they want... Děkuji. Mm, už se máme první indikace, že bychom chtěli položit nějaké dotazy z pléna. Samozřejmě uvidíme, mm, můžete mi pro, prostě pokynout. Bude mít možnost otázek i odpovědí. Samozřejmě, že i pan komisář bude, bude mít k tomu eh, ještě co dodat, čili nejprve mu dala slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně výboru EKON. Congratulate you warmly for the... Rád bych vám poblahopřál k tomu, že, že došlo k, té, k tomuto novému rámci, k jeho přijetí v oblasti finančního dohledu. To je výborný výsledek a zároveň bych vám rád poděkoval za zorganizování tohoto velice důležitého a výborně načasovaného eh, slyšení v oblasti ekonomické zprávy a řízení. Společně s těmi dvěma prvky, to znamená ten rámec pro dohled nad finančním sektorem a posílení ekonomické zprávy či vlády. Na základě těchto dvou prvků vytvoříme nový systém, řekněme nový řád ekonomické finanční zprávy či vlády v Evropské unii v souladu s evropským modelem, který je založen na určitých pravidel a na samozřejmě um, i sociální tržní ekonomice a mělo by to posílit důvěru v naši ekonomiku, v naše hospodářství. Je to velice důležité rozhodnutí a čeká nás zde ještě mnoho dalších důležitých aktivit. Pokud jde o ekonomický výhled, který byl prezentován um, na začátku tohoto týdne ze strany komise, rád bych řekl, že naše závěry jsou následující. Uh, Ekonomická obnova um, už si myslím, že je robustnější, je udržitelnější podle našeho názoru dochází k solidnějšímu vývozu, mm, dále je to domácí poptávka, která rovněž přispívá k celé této záležitosti a um, předpokládáme růst asi 1,8 v EU, pokud jde o nezaměstnanost, tam došlo ke stabilizaci tohoto faktoru a mm, i oblast eh, pracovních míst se tato mm, zaměstnanost se zlepšuje. Téměř v celé Evropské unii máme eh, takovou mm, solidnější pozici. Mohl bych říct, ovšem, to ještě není důvod, abychom usnuli na Vavřínech, a to především ze dvou důvodů. První je ty krátkodobé perspektivy růstu, ty jsou eh, podle našeho názoru ještě nejisté. Růst ve Spojených státech se zpomalil a finanční trhy jsou velice křehké evropské finanční trhy a to nemluvě o trzích s, s veřejným, eh, s státním dluhem. Pokud jde o naše stávající politiky, na základě těchto politik eh, dlouhodobý potenciál evropského růstu je mm, velice mírný asi v následujících deseti letech asi kolem půl procenta, což není dostatečné a co je opravdu číslo, které není dostatečné pro, pro blaho v Evropské unii, pro, pro um, um určitou stabilizaci a tak dále. Samozřejmě, že jsme si eh, vědomí toho, že ještě jsme mm, neukončili tuto krizi, potřebujeme obnovu důvěry a to eh, a pro obnovu důvěry potřebujeme opravdu zabrat a to na různých frontech. Když jsem hovořil o mých politických prioritách jste ve vašem výboru v lednu, tak jsem volal po posílení eh, paktu růstu a stability, tak abychom konsolidovali veřejné finance, abychom umožnili udržitelný růst v Evropské unii, Dále jsem navrhoval určitou širší určitý širší eh, hospodářský dohled fiskálního charakteru, makroekonomického eh, dohledu, strukturálních politik a tak dále. A rovněž jsem vám slíbil určité legislativní návrhy Evropské komise, které by měly splnit tyto cíle. Po uplynulo devět měsíců od té doby a mm, došlo k mnoha mm, konzultačním eh, procesům a tak dále a myslím si, že se nám povedlo mm, udělat veliký kus práce. Lorenzo už se o tom zmínil, podle mého názoru velice kvalitním způsobem. Museli jsme přijmout opravdu bezprecedentní opatření, abychom zajistili finanční stabilitu v eurozóně a tím pádem v celé Evropské unii. Kombinace těchto konkrétních jasných kroků na straně EU, členských států, Evropské centrální banky, to vše pomohlo Eh, uklidnit trhy, umožnilo to určitou, určité posílení trhu. Hmm, před dvěma lety došlo eh, k, ke kolapsu Lehman Brothers a to je, to je takový, taková dramatická upomínka to, mm, eh, té mm, katastrofy, která, kterou my v Evropě, která se nám mm, vyhl a mm, samozřejmě, že ta situace byla obtížná, ovšem k takovému podobnému případu, jako byl Lehman Brothers v Americe, nedošlo. A to především díky tomu, že jsme vytvořili urči, určité mm, konkrétní kroky, finanční, mechanismus finanční stability v Evropě, půjčka Řecku, další uh, aktivity, například to, že jsme uh, umožnili fiskální konsolidaci a přesvědčili členské státy, které se zavázaly k této fiskální konsolidaci. došlo k určitým úpravám eh, různé eh, zátěžové testy na straně banka zároveň konkrétní kroky centrální banky, Evropské centrální banky. To všechno umožnilo stabilizaci situaci na mm, trhu na, eh, na jaře a začátkem léta. Ovšem nesmíme mm, nesmíme slevit z naší pozice, musíme být opravdu velice Mm, pozorně sledovat celou tuto situaci, pokud jde o řízení, krizové řízení, finanční eh, nápravy a tak dále. Musíme, musíme se snažit pokročit i v oblasti ekonomické vlády či řízení na evropské úrovni. Na jaře jsme se snažili posílit i auditní pravomoci Eurostatu, tak abychom eh, podpořili eh, přesnost a spolehlivost eh, veřejných účtů jednotlivých členských států. Snažili jsme se posílit tuto hospodářskou zprávu vládu a to jsme nastínili i v prohlášení komise z května. rovněž v červnu jsme předložili konkrétnější cestovní mapu. Prvním konkrétním produktem této, těchto všech iniciativ, eh, tím teda, že jsme poté, co jsme posílili auditní pravomoce Eurostatu, došlo k tomu, že jsme zavedli ten první, zavedeme první eurosemestr a to od 1. ledna příštího roku. To rozhodnutí již padlo a rada na základě iniciativy ze strany komise upravila i etický kodex v tomto ohledu, tak aby tento Eh, eh, semestr, to eurosemestr mohl být zaveden. Další záležitost, eh, pokud je o nějaké komplexnější výsledky této oblasti, komise předloží 29. září, to znamená v průběhu dvou týdnů, balíček legislativních návrhů, které by transformovaly všechny ty nejnaléhavější legislativní návrhy do konkrétních nástrojů eurosemestr přináší nebo spojuje všechny ty prvky, které jsou spojeny s hospodářským dohledem, fiskální disciplínou v rámci paktu, strukturální reformy, které se dotýkají strategie eh, pro rok 2020 i nový mechanismus, který by zabránil makroekonomické nerovnováze. Tento eurosemestr, cílem eurosemestru je to, aby určité politické hlavní směry které jsou, teda, že umožní politické směry jednot, pro jednotlivé členské státy a um, zajistí, zajistí dohled nad rozpočty státu v kritických okamžicích. Což je, co je velice důležité, abychom prodiskutovali společnou fiskální politiku na evropské úrovni, než dojde k odsouhlasení národních rozpočtů na národní úrovni. Vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, Evropský parlament i národní parlamenty hrají v tomto ohledu velice důležitou roli. Tento cyklus eurosemestru bude zahájen v lednu s určitým přehledem, výročním přehledem, který připraví Evropská komise, který předloží určitý přeskum všech finančních eh, mm, úkolů v této oblasti, fiskálních úkolů. Prodiskuje to Evropská rada ještě nyní na zimním samitu. A Evropská rada rovněž předloží určitou strategickou horizontální, horizontální strategii a politiky pro euro zónu a pro všechny členské státy EU. Tyto hlavní směry by měly poté zohlednit členské státy v rámci svých stabilizačních a konvergenčních programů a národních reformních programů, které budou předkládat v Dubnu. Evropská komise poté vyhodnotí tyto politiky, které si stanoví členské státy v rámci svých programů a pokud je shledá nedostatečnými, tak přijde s určitými doporučeními radě mm, na konkrétní doporučení pro jednotlivé země. A to v létě. Členské státy budou v té druhé polovině roku finalizovat rozpočty a já předpokládám, že poté tato doporučení zakomponují do svých úvah. V tomto kontextu dovolte ještě konkrétní návrh. Konkrétní návrh, který, by se, který se dotýká posílení vlivu Evropského parlamentu v rámci toho eurosemestru. Podle mého názoru by bylo velice vhodné, produktivní i legitimní z mého hlediska, pokud by Evropský parlament mohl přispět k tomuto evropskému semestru a to od samotného počátku, na startování celého cyklu společně, řekněme, v tom období, když dochází k výročnímu hospodářskému summitu. Předpokládáme, že by mohlo dojít i k takovému zorganizování parlamentní konference, která by mm, zahrnovala Evropský parlament, zástupce národních parlamentů, mm, prodiskutovali by genezi, politické perspektivy pro následující období. Evropská komise by zároveň předložila takový přehled, mm, výroční přehled růstu na této konferenci a tím by v podstatě zahájila rozpravu se, se zástupci Evropského i národních parlamentů. Osobně se domnívám, že by to mohlo na pomoci vytvoření skutečného evropského ducha, jakési demokratické dimenze při tvorbě ekonomických politik v celé Evropské unii a to k prospěchu všech našich evropských občanů. Doufám, že budete schopni a ochotni zvážit tento velice konkrétní návrh z mé strany. Dámy a pánové, a nyní dovolte několik vět eh, o tom, co tento legislativní balíček konkrétně obsahuje, tento balíček, který chceme předložit v horizontu dvou týdnů. Cílem tohoto balíčku je posílení ekonomického pilíře, ekonomické a měnové unie a zároveň posílení mm, určité koordinace politik, vytvoření evropské zprávy eh, eh, v oblasti ekonomiky a hospodářství, tak abychom vytvořili udržitelný růst a pracovní místa. Musíme, tato pravidla musí být eh, důvěryhodná, musí být vynutitelná. Vytvoříme nový mechanismus, který bude založen na dvou hlavních prvcích. Prvním aspektem. Tento mechanismus, tento vynucovací nebo implementační mechanismus musí být k dispozici. Uvažujeme o různých stimulech, uvažujeme o různých sankcích v tomto ohledu. Tento mechanismus musí být k dispozici mnohem dříve, než tomu eh, je v současnosti. Je to vlastně součást, eh, taková preventivní součást paktu e, v boji proti deficitům. To znamená, že by to neměla být, neměla být, neměl by nástroj nějaké poslední etapy, když už tento nástroj vlastně nemůže vůbec fungovat. Ta pravidla by poté měla být závaznější, mnohem závaznější povahy, než tomu je v současné době. Druhý aspekt aplikování tohoto mechanismu, implementačního mechanismu, ten by neměl zároveň umožnit, řekněme, nějaké mm, rozmělnění podmínek a požadavků tu. Dále je to záležitost eh, hlasování, konkrétní návrhy na straně komise, které se dotýkají tohoto mechanismu, uplatňování především v případech, kde dojde k, k nadměrnému deficitu. Tato, pokud rada neodmítne tento náš návrh do, do konkrétního, k konkrétnímu datu, tak by měl být schválený. Toto měl na mysli kolega, když hovořil o tom zvrácení důkazního břemene. To znamená, že nebudeme potřebovat kvalifikovanou většinu v rámci hlasování pro přijetí těchto návrhů které předloží Evropská komise. To znamená, že tam možná bude to mm, právo beta, které by mohlo, právo beta, které by mohlo zvrátit toto rozhodnutí. Můžeme toho dosáhnout eh, velice rychle, především pro státy eurozóny na základě článku 136 stávající smlouvy, kde i 27, pokud jde o výdaje, rozpočtové výdaje, ty můžeme, tam můžeme postupovat na základě nových nařízení, které jsou, které jsou k dispozici v rámci tohoto nového rámce. Pokud je o zjednodušení ehm, těchto pravidel do budoucna, já, my doufáme, že tato pravidla by neměla být složitější, neřekněme pravidla fotbalového zápasu, to znamená, že hráči nemůžou ehm, diskutovat o pravidlech s, s sudím eh, kdykoliv ehm, dojde k nějakému faulu. Já jsem eh, byl i hráčem, i sudím a vím, jak je to opravdu iritující, jakmile prostě v průběhu hry neustále dochází k nějakým diskuzím ohledně pravidel a tak dále. Čili Sankce by měly být, měly mít takový uh, napůl automatický, uh, automatické následky, kdykoliv by došlo k porušení pravidel na straně členských států, které by ohrozily tímto jednáním jiné člen, jiný členský stát. Dámy a pánové, vážená paní předsedající, na závěr ještě několik úvah. Několik úvah eh, ohledně dalších kroků v rámci tohoto procesu. Samozřejmě čas, to je zásadní deviza. Musíme mít k dispozici nástroje, které by nám umožnily lepší ekonomickou zprávu, abychom byli oprav- aby tato, tyto nástroje byly opravdu funkční, co možná nejdříve, protože čas hraje proti nám. Jednak bychom měli reagovat na problémy makroekonomické nerovnováhy. Zde navrhujeme strukturovaný mechanismus, který by byl schopen identifikovat a bojovat proti těmto nerovnováhám velice mm, pre, takovým preventivním způsobem. To znamená, řekněme, fiskální disciplína, která by měla mm, vést k tomu, že zabráníme nové krizi řeckého charakteru, tak aby nedošlo, řekněme, ve Španělsku nebo v Jirsku, eh, v těchto zemích, které mm, velice trpěly právě v důsledku makroekonomických, makroekonomické nerovnováhy. Pokud je o tyto finanční eh, indikátory, navrhujeme i hloubkové analýzy na národní úrovni a tam, kde to bude zapotří, tak mm, navrhujeme poté i naří, no, určitá doporučení pro konkrétní země s eh, tím mechanismem poté uplatňování těchto kroků. Možná si pamatujete na to, že předseda Barroso navrh mm, ve svém projevu o stavu Unie minulý týden v Evropském parlamentu podobně jako ve svém v dopise, který zaslal eh, panu Buskovi. Hovořil o legislativních návrzích pro ekonomickou zprávu či vládu a že tyto návrhy by měly podléhat novému zrychlenému procesu v rámci Evropského parlamentu, zrychlenému procesu schvalování na půdě Evropského parlamentu. Rád bych mm, byl by velice rád, kdyby opravdu nesmírně potěšen, kdyby došlo k, pod, k vaší podpoře tohoto návrhu. Ehm, já vím, že už jste prezentovali určité, jsou zde určité argumenty, které jsou důležité, které, to znamená, pan, vaši zpravodajové, eh, pan Fejon a paní Beres, eh, eh, už přišli s těmito argumenty, které, které volají po této reformě. Já k tomu opravdu nemám co dodat, protože s tím souhlasím. Proto bych byl velice rád, abychom ten další krok udělali společně. A doufám, že právě společně dokážeme dokážeme eh, to, aby, jsme tento, aby tento balíček byl aktivní a, a eh, už po mm, teda v horizontu asi jednoho roku. Ovšem já samozřejmě bych byla rád, kdybychom byli ještě ambicioznější a přijali to před létem eh, příštího roku. Jakmile budu mít, jakmile budu mít k dispozici právní návrhy, které vám předložím, já skutečně doufám, že eh, poté budeme schopni, schopni splnit tento cíl, že by tento cíl mohl být proveditelný. Čili na závěr na závěr si myslím, že bychom měli udržet tuto hybnou sílu, pokud jde o evropskou hospodářskou zprávu. Je velice důležité mít jako silnější evropskou a teda měnovou unii, která by měla být čím dál tím silnější. Já skutečně si myslím, že, že je na čase, abychom dosáhli těchto cílů a nyní se těším na vaše názory a argumenty v tomto, k tomuto tématu. Uh, Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Takže nyní nás čeká půl hodina na diskusi. Mám tady sedm, zatím sedm přihlášených oslov. Pan Filip Lamberts, Nikolas Šuntis, Podimata, Leonardo Dominici, Vicky Ford, eh, Edward Skikluna a Lisa Ferreira. Ještě někdo? Pan Fejo. Pane Šuntisi, vás už mám na seznamu, Svene, vás ještě ne. A nej vás už tam mám. Ramon ještě se chce zapsat. Ani vás už tady mám. Takže to, myslím, znamená, že se budete muset omezit ve svých dotazech na minutu, jinak nezbyde čas na odpovědi. A rozdělím vás asi do tří skupin, do tří skupin dotazů, takže i ty odpovědi budou muset být dosti stručné což jako vždy bude prakticky nemožné. Filipe, vy jste se hlásil první. Děkuji, paní předsedkyně. Mám otázku pro oba řečníky. Jde o omezený soubor kritérií či indikátorů, eh, které <laughs> jste zmiňovali. Eh, o co vám především půjde? A samozřejmě jde nám nejenom o schodky a přebytky, to je důležité a mm, v tom mě zajímá váš názor, ale možná indikátory, které indikují ne, trvalou neudržitelnost eh, v rámci dané ekonomiky ať už jde o nerovnost nebo závislost na neobnovitelných zdrojích a podobné faktory. Co si o to myslíte? Na pana um, ehm, Biny Smagiho trošku jsem byl šokován, když to hovořil o tom, že ECB um, ehm, intervenovala nebo zasahovala do diskuse o, do daně, o daně z finančních transakcí. Um, Eh, do toho, jak způsobem se ty příjmy budou vyčlenovat potom, případně účelově vázat na nějaké konkrétní výdaje. A pokud je o pana komisaře Rena, plně podporujeme eh, vaši představu, že již v rané fázi eurosemestru by se z eh, parlamenty členských států i náš parlament nikoli odděleně a společně do toho zapojovali a akceptuji tu vaši výzvu, aby jsme překonali ještě ten rekord, pokud je o rámec dohledu. Pan Šuntis, Nikolasi, prosím. Děkuji. Paní předsedající, mám několik otázek, ale také několik připomínek zástupce centrální banky a pan komisař, to jsou dvě osoby, které jsem vyslechl několikrát a vždycky hovořili o analýze krize a říkali, že jsou spokojeni s vyřešením krize. Myslím si, že to není správné, protože to nezuhledňuje starosti jednotlivých občanů. Vy jste hovořili také o fotbalu. Fotbal je také účinnou hrou, která není vždy rozumná. Měli jsme krizi a Nyní se snažíme zvládnout tuto krizi pomocí rozpočtové disciplíny. Tím, že budeme skutečně posilovat zprávu věcí veřejných. Pane eh, komisaři, vy nevládnete demokraticky. Vy jste napřed odebrali národním parlamentům kompetence a nyní jim chcete ale dát další úkoly. Ale o co jde? Jde o to, jak bojovat proti recesi, jak budeme bojovat proti nezaměstnanosti, jak se vyrovnáme s problémem solidarity. A teď je otázka na zástupce Evropské centrální banky. Student, který studuje ekonomii, ten ví velmi dobře, že měnová unie, tak aby byla udržitelná, musí mít nějaký mechanismus, například eh, vzít si úvěr u takzvané poslední instance. Nemyslíte si, že právě takovýto mechanismus chyběl, když jsme zjistili, že došlo k řecké krizi, tak právě něco takového scházelo. A Evropská centrální banka by se měla zaměřit eh, také na politiku poskytování úvěrů v ECB. Děkuji. Pane Smake, děkuji vám za Eh, vaše informace. Bylo to nesmírně zajímavé, eh, to, co jste řekl, protože jste řekl, že existují určité pochyby ohledně současných eh, trhů. A asi tyto pochyby bychom neměli posilovat. A pak, když jsem vám vás správně pochopil, tak vy jste odmítl řešení, které spočívalo v restrukturalizaci trhů. Vy jste řekl, že je zapotřebí mít důvěryhodný mechanismus, který by umožnil trhům investovat do těch zemí, které mají určité problémy. Já bych si rád vyslechl stanovisko pana komisaře Lena Rena. Jak si vysvětlujete to, že existuje i nadále velký tlak na řecké trhy? Ten existuje i přesto, že několik měsíců uh, platí určitý mechanismus takzvaného přizpůsobení. A všechny zúčastněné strany, Evropská centrální banka, Evropská komise, ale také měnový fond říkají, že vše by mělo fungovat normálně. Jak si vysvětlujete vy, že existuje neustále velký tlak na Řecko? Jak můžeme postupovat v rámci tohoto tlaku? Leonardo, prosím. Eh, děkuji, eh, paní předsedkyně, děkuji oběma řečníkům. My stojíme před problémech nerovnováhy ve veřejných rozpočtech a stojíme eh, před problémem neurčitého růstu a nedostačujícího růstu. Myslím si, že pan komisař se ještě bude zabývat těmito aspekty dál. A teď mám jednu otázku. Co si myslíte, bylo by vhodné vytvořit určitou agenturu pro evropské zadlužení? Tato agentura by alespoň dílem mohla pomoci rozpočtům evropských zemí což, znamenalo, což by znamenalo, že toto předlužení by bylo převedeno do určitého fondu, který byl, by byl částečně financován daní z transakcí. Děkuji. Děkuji a nyní poprosím tedy o odpovědi. Nejprve Lorenza, bohužel vám mohu dát pouze asi čtyři minuty na odpověď, jinak bychom to nezvládli. Dobrá, děkuji. Nejprve, jak, na jaká kritéria, jakými kritérii se budeme zabývat? Já myslím, že v našem dokumentu jsme uvedli kritéria jak pro fiskální oblast, tak pro makroekonomickou oblast či hodnocení. Čili deficit, celkové zadlužení země, eh, tak jako doposud, ale samozřejmě s lepšími statistickými údaji a s bezprostředními kroky. Pokud je o globální dohled, tam, co jsme v posledních deseti letech nedělali, je sledování konkurenceschopnosti zemí. A zatímco se země pouštěly do rozvoje v oblasti mzdové, fiskální politiky, agregátní politiky, což vedlo k nerovnováze běžného účtu platení bilance, která byla trvale neudržitelná. Takže toto musíme rovněž umístit do centra makroekonomického dohledu a musíme identifikovat mechanismy, jak pokud nějaká země eh, začne mít eh, nadměrnou nerovnováhu, tak aby se tam objevil nějaký vykřičníček, nějaké červené světílko a aby eh, na tu zemi byly uvaleny velice přísné požadavky, jak to řešit. Pokud je o daň z finančních transakcí, to tady mě žádáte o můj názor ale já jsem se zatím k tomu ještě nikdy nevyjádřil. Pokud jde o roli věřitele poslední instance, myslím, že když se podíváte na to, co dělala, jak působila ECB v posledních měsících, nebýt zásahu ECB naražili bychom na obrovské problémy s referencováním zemí, které nemají žádný přístup na trh. Problém je v tom, že tyto problémy vyvstávají ze chybné fiskální politiky v některých zemích. A to je problém fiskální, nikoli měnový. To znamená, musíme nejprve vyřešit ten fiskální problém. Jde o odpovědnost fiskálních orgánů, pokud ty se nebudou chovat odpovědně, tak měnové orgány to nemohou vyřešit. Pokud se nějaká země zadluží natolik, že uši trhy nevěří, že dokonce i vlastní občané ji nevěří, tak pak to musí napravit ta země sama a nikoli měnové orgány, které tu vládu zafinancují. Třetí otázka, jak to vypadá u Řecka, co se tam děje. Já si myslím, že jak ukazuje, ukazují zkušenosti MMF, ono to, že chvíli trvá. Eh, trhy ztratili důvěru v Řecko a chtějí vidět novou správnou cestu, kterou všichni podporujeme, aby eh, i prostě Řecko tou cestou šlo měsíc po měsíci, po měsíci, po měsíci. Měli jsme první přeskum MF, druhá tranše bude, eh, bude poskytnuta a je třeba, aby Řecko takto pokračovalo. Zkušenosti ukazují, že on to chvíli trvá. Trvá to 9-12 měsíců, než eh, se obnoví důvěra trhu. A samozřejmě trh sleduje všechno, nejenom ochotu vlády, která byla opravdu pozoruhodná ale také schopnost společnosti a hospodářství dané země eh, tak, takto pokračovat. A za ECB, která ten program podporuje, jediné, co můžeme říci, že Řecko musí jít dále touto cestou a trhy nakonec mu začnou věřit. Pokud je o poslední otázku o agentuře pro evropský dluh, evropské zadlužení, problém je s tím, jak kdo to zaplatí. Nejsem si jist, zda bychom získali dostatek prostředků z transakční daně, bez ohledu na to, že eh, tato daň může, mít, může způsobit efekt pokřivení. Eh, nevím, zda by to poskytlo dostatek eh, peněz na zafinancování toho společného dluhu. Kromě toho by zde byl problém s redistribucí, kdo by platil za co. Některé země jsou bohatší než jiné. Nakonec tedy z toho sebou nese otázky, které jsme, kterými jsme se zatím nezabývali, ale skutečně to s sebou nese celou řadu eh, problémů při vyhodnocování situace. Já myslím, že i ECB eh, v minulosti se vždy vyjadřovala tak, že daň z finančních transakcí není úplně nejvhodnější cestou, že je lepší například zdanění eh, zisku podniků. Z hlediska alokace zdrojů je toto cesta, kterou bychom preferovali nad daní z finančních transakcí před tedy touto daní. Předsedkyně, děkuji mnohokrát. Nyní předám slovo panu komisaře. ještě pro informace. Samozřejmě už máme plán eh, pro projednání evropského semestru na naší společné schůzi s národními parlamenty v příštím roce, ale nyní se ještě musíme podívat na to, zda ten termín je vhodný. Možná to bude muset poněkud eh, uspíšit Eh, bude asi určitý problém s rezervacemi jednacích sálů, ale nyní tedy dávám slovo panu komisaři. Děkuji. Pokud budete potřebovat jednací místnost, tak já jo, eh, určitě mohu poskytnout nějaké prostory na komisi pro takovýto účel, určitě. A děkuji za to, že jste vyjádřili svoji připravenost eh, dostat této výzvě urychleného přijetí toho dokumentu my na tom budeme s vámi spolupracovat tak úzce, jak jen bude třeba, abychom dostali tohoto důležitého cíle. Já bych zareagoval na pana Lamberce a pana Čuntise společně, protože otázky obou se týkaly eh, governance, tedy řízení a zprávy. Konkrétně na pana Lamberce, vy jste hovořil o tom omezeném souboru indikátorů, pokud jde o makroekonomické nerovnováhy a dohled Moje filozofie je taková, že prevence je vždy lepší než následná náprava a proto potřebujeme širší soubor indikátorů pro tento účel, než by byly pouze indikátory fiskální. To znamená, že eh, budeme mít nějakých 6 až 8 klíčových indikátorů v této oblasti. Ty indikátory by měly být eh, jednoduché, snadno dostupné eh, pro analýzu trendů v hospodářském růstu, ehm, pro eh, běžný účet platební bilance, pro inflaci, jednotkové mzdové náklady, produktivitu. To všechno tedy jsou známky případných makroekonomických nerovnovách. Ale chci zdůraznit, že tady půjde pouze o jednu část hospodářského dohledu. I širší problematika týkající se například růstu a zaměstnanosti nebo ekologické udržitelnosti, to všechno bude začleněno do toho rámce EU e 2020, který byl právě pro tento účel vytvořen. Paní Podimata se zmiňovala o přetrvávající nejistotě na finančních trzích, eh, zejména na trzích se státním dluhem ve vztahu k Řecku. Lorenzo na to již odpověděl. Já se také domnívám, že si musíme uvědomit, že chvíli trvá, eh, než se obnoví a posílí důvěra po takové krizi. Ale hlavní věc je ta, že Řecko se již ubírá správným směrem, za tento rok Řecko dosáhlo opravdu pozoruhodných výsledků v oblasti fiskální konsolidace a zahájilo velice ambiciozní program strukturálních reform, včetně důchodové reformy a některých kroků eh, v reformě trhu práce, což je plně v souhlase s memorandou porozumění mezi řeckou vládou EU a MMF. Možná si vzpomenete, že program EU a MMF s Řeckem, s řeckou vládou, eh, byl odsouhlasen na tři roky od května 2010 do května 2013. Samozřejmě je naprosto nutné a klíčové, aby Řecko eh, i nadále udrželo tuto velkou dynamiku reform ve fiskální oblasti, ale i v oblasti strukturálních reform. Eh, tak aby mohlo celkově obnovit svoji hospodářskou konkurenceschopnost a tak eh, překonat tu aktuální negativní dluhovou dynamiku. Pan Domeniči se zmiňoval o možnosti nějaké Evropské dluhové agentury. To souvisí s diskusí o stálem mechanismu pro krizové řízení. A samozřejmě těmi aktuálně dostupnými dočasnými mechanismy, což je ten řecký balíček a také ten eh, evropský stabilizační mechanismus a facilita, které jsou plánovány nebo jsou mm, zamýšleny maximálně na tři roky. Eh, já se domnívám, že nejprve uvidíme, jak to všechno funguje a potom paralelně s tím začneme vyhodnocovat tyto stávající Eh, finanční mechanismy, to jakési ucpávky a potom například v průběhu příštího roku 2011 můžeme tedy provést toto hodnocení a na základě těchto empirických zkušeností a hloubkové analýzy bychom potom učinili konkrétní návrhy nějakého stálého mechanismu pro, eh, pro řešení krizí. Já si myslím, že Samozřejmě ehm, musíme ehm, zvýšit jistotu v této oblasti, ale zároveň nedopustit další morální riziko. Eh, předsedkyně, děkuji. Eh, nyní, aby se dostal na všechny, vezmeme naraz všech dalších šest zapsaných řečníků. Omlouvám se, že to bude poněkud dlouhý seznam řečníků, ale jinak bychom to asi nezvládli. Vicky Ford, Edward Cyclona, Lisa Ferrero, Jojo Fejo, Sven Gigold a Ramon Tremoza. Takže Vicky nejprve, prosím. Děkuji, děkuji za vaše slova. Myslím si, že je velice jasné hm, na základě návštěvy v Irsku eh, letos v létě, že zatím bohužel nejsou schopni vyřešit ekonomickou krizi. Ráda bych vám ovšem, ráda bych pohořila o dvou věcech. Jednak hm, pokud je o makroekonomickou nerovnováhu a její vyřešení, jak toho dosáhnout, pokud nemáte kontrolu nad politikou úrokových sazeb. Hm, v této zprávě parlamentu se hovoří o tom, že by Národní centrální banky mohly zvýšit kapitálové požadavky pro domácí banky a tím způsobem kontrolovat finanční prostředky. Španělsko se o to snažilo v rámci svého dynamického modelu, bohužel to nefungovalo v souladu s dohodou na základě eh, v Bazileji, v, ke které došlo teď o víkendu. Co si o to myslíte? Je to užitečné? Je to samozřejmě, může to být nástroj, ale pouze pokud, ho můžete, eh, pokud můžete kontrolovat politiku oblasti úrokových sazeb. Další záležitost, která je rovněž v tomto dokumentu, mnoho lidí, mnoho výborů to považuje za úžasné a to je ten koncept euroobligací. Najednou si myslí, že nám budou někde padat peníze do klína, všem pokud dojde k té, k emisi těchto obligací musí být zajištěny, jinak bychom potřebovali novou smlouvu, ovšem pokud je budeme využívat například v oblasti energetických sítí, proč bychom, řekněme, vůbec umožnili nesplácení v této oblasti jenom proto, že některá z členských, eh, z některých členských států nebude, nedostane svým závazkům. To si myslím, že by vedlo k určitému morálnímu hazardu. Děkuji, Edvarde. Pane Smaky, já myslím, že nemusíme vysvětlovat, proč některé země musí mít tyto přísné balíčky, jejich zavádění na konci letošního roku, začátku příštího roku. Mnoho, uvidíme to, že mnoho zemí, nejenom, Špan, nejenom Řecko, ale Španělsko, Portugalsko, dokonce Velká Británie, dokonce Německo, jiné země v podstatě jaksi simultánně, společně přijímají mnoho těchto eh, mm, opatření na fiskální úrovni. Mm, neměli bychom se obávat, protože většinou v podstatě dojde k tomu, že no, centrální banka by mohla stabilizovat ekonomiku v takové situaci, ovšem ve stávajícím okamžiku naše hospodářství je velice slabé, úrokové sazby jsou na nejnižší možné úrovni, čili skutečně zde nemáme nějaké manévrovací pole pro centrální banky, které by mohly poté kompenzovat všechny tyto, ehm, to znamená tuto situaci v případě přijímání těchto balíčků. Děkujeme, Eliza. Pane komisaři, musím přiznat, že mm, souhlasím s určitou spolupráci v rámci toho předběžného eurosemestru. Ovšem mám otazníky s ohledem na sankce nebo mám takový dotaz, kolik práce věnuje komise právě rozpracování těchto e, sankcí, protože víme, že ty problémy jsou spojeny s růstem, se zaměstnaností a tak dále, s divergencí a zdá se, že tyto sankce jaksi neřeší ani jeden z těchto problémů, tyto sankce ne, ne, e, e nedonutí země, aby plnili pravidla, protože ty, které neplní pravidla, ty země v podstatě nejsou schopny plnit tato pravidla, protože je nesmírně obtížné v těchto mm, různorodých ekonomikách mít eh, dosáhnout tohoto plnění. Proto zde vidím veliký problém, pokud jde o snižování strukturálních fondů, o právní základ, protože to by mělo dopad na některé země mnohem více než na jiné země, pokud jde o ty strukturální fondy a dále, pokud jde o to zredukování hlasovacích práv a tak dále, to znamená ty sankce, které v podstatě jsou vně právního základu, na základě kterého by komise mohla fungovat v tomto ledu. My máme sankce, které v podstatě nikdy neaplikujeme na jednotlivé země. Čili to si myslím, že by mohlo poté zdiskreditovat komisi, celý tento program. Čili proč věnujete tolik úsilí právě sankcím a tak málo úsilí Evropskému měnovému fondu, eurobondům nebo dokonce strategii pro, pro ruslové strategii, po které tak všichni voláme? Děkujeme. Jarko? Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji obou dvou řečníkům a chtěl bych zvláště poděkovat panu komisaři. Chtěl bych mu poděkovat za to, co řekl o zprávě parlamentu, a to s podporou všech politických stran. Jednalo se o konečnou úpravu právě těchto zmíněných oblastí. Pane komisaři, mám celou řadu otázek na vás. Za prvé se jedná o sankce. Rád bych se dozvěděl, zda se jedná o takové sankce, které jsou v současné době součástí smluv, anebo zda dojde k vytvoření nových zákonů, a zda máte v úmyslu, zda se jedna, bude jednat převážně o politické a nebo ekonomické sankce, které se týkají vybavení finančních, finančními prostředky. Důležité kritérium je kritérium zadluženosti a kritérium schodku. Co mě zajímá, je, zda bude existovat zvláštní postup v případě nadměrného schodku. Pane komisaři, jakou možnost vidíte v souvislosti s ekonomickou zprávou a řízením změnit ze střednědobého anebo dlouhodobého hlediska smlouvu? Děkuji. Děkujeme. Pan kolega je samozřejmě zpravodajem pro tuto oblast, eh, takže tomu rozumí. Děkujeme se, ne? Well, um, first, uh, to miss... Nejprve dovolte otázku na pana Penismakyho. Pouze takové objasnění. Kolega samozřejmě hovořil o těch um, velice tvrdých slovech vašeho předsedy na posledním ekofinu. To znamená ta, ten tvrdý postoj ECB proti eh, teda v oblasti daně o finan- zdaňování finančních transakcí. Proto bych se rád zeptal na váš komentář, tím se vracím k otázce kolegy. A ještě dvě poznámky na slova pana Oli Rena a jeho návrhy. Ano, myslím si, že se musíme podívat na čísla finančních trhů, které hovoří jasně, musíme jednat rychle v případě hledání nového režimu nebo rozšíření určitého režimu ekonomické zprávy a řízení Domnívám se, že pokud, bychom, pokud se chceme domluvit na určitých aspektech, tak zde máme dvě zásadní otázky. Jakým způsobem se podělíme? Dojde k sdílení rizika, jakmile dojde k nějaké nerovnováze, a tyto nerovnováhy vidíme. V podstatě mm, zdá se, že jsou, všichni souhlasí s tím, že mm, tu zátěž nesou ti, kteří uh, mají mm, schodek nebo na ten deficit. A otázka zní, a to je klíčová otázka, jakým způsobem tyto zadlužené země budou moci financovat tento dluh na základě mm, určitých přijatelných úrokových sazeb a kdo v podstatě ponese to, tu zátěž to vyrovnání obchodních účtů, protože samozřejmě, že to nemůžeme nechat na, pouze na zemích, které bojují nyní s konkurenceschopností. Musíme zde mít určité příspěvky na základě vyšší poptávky ze strany ostatních států. Čili prosím, abyste se nedívali pouze na Eh, Německo a to, co se děje za zavřenými dveřmi, prosím, aby, aby mm, jste jednali eh, mm, bez opravdu ve jménu všech občanů, protože Evropy, protože jinak si myslím, že nás čekají další, další krize. Já myslím, pane kolego, že jste mohl být stručnější. Ramone, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pane Biniane a rovněž eh, pane komisaři, Oli René. Na základě oficiální statistik Španělské národní banky se snižuje, snižují úvěry, které poskytuje um, podnikům v roce 2010. Pokud nedojde k nastartování um, těchto půjček, tak si myslím, že nedojde ve Španělsku k. Podle mého názoru reformy, které přijala španělská vláda, nejsou dostatečné, nejsou přesvědčivé. Pokud jde o evropskou zprávu, hospodářskou zprávu, myslím si, že potřebujeme více intervence ze strany Evropské centrální banky a rovněž ze strany Evropské komise. Nedomníváte se, že je tomu tak? Děkuji, děkujeme. A nyní Lorenzo, protože vím, že Lorenzo nás musí opustit, čili tomu dám slovo jako prvnímu. Já mám ještě 10 minut, Ehm, tak to si myslím, že jsme, budeme schopni odpovědět na dotazy. Pokud jde o ty makroekonomické nerovnováhy, jak to vyřešit, pokud nemůžete, nemáte pod kontrolou úrok ve sazby. Všechny země eurozóny jsou si toho vědomí, to znamená, že musíme k dispozici určité nástroje, které by jim to umožnili. Ehm, když se podíváme na Irsko, já napadá mě mnoho možností, třeba politika zdanění, ehm, které jsou velice eh, příjemné vůči, eh, vůči eh, stavebnímu průmyslu a tak dále, nebo se může podívat na způsob, jakým poskytují banky úvěry a tak dále. Čili to jsou určité možnosti, které mají členské státy a které na základě rozhodnutí členských států mají tyto pravomoce k dispozici. To znamená, že členské státy jsou zodpovědní v tomto ohledu. To znamená, že není pravda, že nemáme nástroje, když nejsme schopni reagovat nebo mm, kontrolovat úrokové sazby. Samozřejmě, že ECB to má tuto pravomoc k dispozici ovšem členské státy rovněž národní banky, protože mají konkrétní politiky, které jim to umožňuje, čili pokud jde o měnovou unii, já si myslím, že právě na základě měnové unie ta umožňuje určitou suverenitu v oblasti, v oblasti um, monetární záležitosti na straně členských států. Samozřejmě, že um, tím nechci říct, že nezdílím vaše obavy v oblasti eurobondu. Pokud jde o zdaňování tra- transakcí, před náš prezident je proti tomu a to na základě dvou, kvůli dvou aspektům. Otázka zní, zda je to ten nejlepší způsob, jak to znamená zavést určitou účinnou daň. Možná by bylo lepší zdaňovat právě ty zisky a ne eh, samotné transakce. A zároveň potřebujeme, aby banky rekapitalizovaly tak aby byli schopni opětovně nastartovat půjčky, aby poskytovali ekonomice půjčky a tak dále. Pokud je budeme zdaňovat tyto banky, to znamená, že jim v podstatě odebereme zdroje, které by mohli využít pro rekapitalizaci bank, tak je oslabíme. To znamená, že opravdu je velice, v současné době je velice nevhodné, abychom zavedli tuto daně pokud se na ní domluvíme, tak spíše v takovém tom období um, prosperity a ne v současném období. Tato, transak- tato daň z transakcí většinou by nebyla využívána pro nějaké fondy, které by zabránily budoucím potenciálním krizím nebo rekapitalizaci, eh, na rekapitalizaci bank, ale spíše by šla do rozpočtu v jednotlivých státech. Čili pokud zdaníme finanční systém, tak si myslím, že bych tak v tom případě bychom měli ale ty prostředky využít pro, na fond, který by zabránil budoucí možné krizi. Ostatní záležitosti byly spíše na Oleho, a ovšem rád bych mm, u těch sankcí řekl, ano, je pravda, že sankce nenakopnou ani růst, ani pracovní místa, ovšem alespoň umožní vyhnout se politikám, které nejsou vhodné pro mm, růst a zaměstnanost. To znamená, že jsou potřebné, nejsou dostatečné, řekněme ovšem, je to potřebný mechanismus sankce, protože jinak by mohlo dojít k určité snaze členských států zavádět politiky, které poté budou představovat zatížení eh, mm, sousedních zemí a poté jim musíte pomáhat a tak dále. Čili to je mnohem lepší by bylo podle mého názoru mm, jednat preventivně. A pokud jde o úvěry, kredity, to, co vidíme ve Španělsku, to se děje všude v Evropě. Situace je komplikovaná, obtížná, nedostatek úvěru. Vidíme, že úvěry se poskytují v některých zemích především na úrovni domácnosti nebo tyto spotřebitelské úvěry, ovšem ta situace je ve většině zemí je obtížná ještě pořád. Právě proto chceme, aby došlo k rekapitalizaci bank, restrukturalizaci bank. Voláme potom už poslední dva roky, protože to je, ale to je rovněž odpovědnost národních orgánů. My můžeme na ně samozřejmě um, nějakým způsobem vyvíjet tlak na základě um, prostřednictvím výboru pro systém, pro kontrolu systém, systémových rizik a tak dále. Ovšem v konečném mm, důsledku je to zodpovědnost národních eh, států. Španělsko si myslím, že si nevede až tak špatně, protože pokud jde o, o restrukturalizaci, ta si myslím, že se ubírá mm, správným směrem, ovšem nemůžeme očekávat výsledky přes noc. Oli? Děkuji. První otázka se týká makroekonomické nerovnováhy. A, e, ty e, Uh, uh, a úsporným balíčkům na straně některých členských států. Dále to byly ty nezávislé politiky, o kterých jste hovořili, které by mohly pomoci řídit nerovnováhu v tomto ohledu. V oblasti eurozóny členské státy došlo k tomu, že členské státy se rozhodly právě eh, uplatňovat, využívat tuto společnou, společnou měnu a to znamená sdílet společný uh, společnou situaci, realitu z ekonomického, politického hlediska ze strany těchto členských států. Samozřejmě, že to znamená to, že tyto členské státy dobrovolně, dobrovolně se rozhodly mm, vzdát se své suverenity, suverénního postavení v rámci rozpočtu, v rámci mm, politik v oblasti uh, úrokových sazeb. My to samozřejmě jsme si to vědomí a v podstatě v průběhu, větši, v průběhu Um, hospodářské a měnové unie, um, to si myslím, že v eurozóně přineslo většinou velice pozitivní výsledky pro většinu členských států v rámci eurozóny. Zároveň ovšem je důležité, abychom nalezli určité možnosti, prostředky využití jiných politik, které by pomohly zajistit to, že tyto negativní nebo tyto nerovnováže k ním už nebude docházet. Máme zde několik jiných politik k dispozici, určité indikátory, které by nám umožnily včasné varování eh, v případě, že by došlo eh, k takovým nerovnováhám nebo řekněme určitá bublina na, mm, na trhu s s nemovitostmi, to znamená snížení mm, produktivity nebo poté zvyšování nákladů na, na, na e, práci a tak dále. Čili máme zde určité politické nástroje, e, které zatím ještě nebyly projednány všemi členskými státy. Mm, ovšem tyto e, ty státy, které se rozhodly přijmout společnou měnu, tak eh, eh, mají ještě pořád určité možnosti, které, eh, které mohou reagovat na tuto, na tuto situaci a řídit Pokud jde o euroobligace, měli bychom dělat rozdíl mezi různými typy obligací, které jsou k dispozici. To, co navrhujeme my, Evropská komise, například pan Barroso minulý týden ve svém projevu v Evropském parlamentu, rovněž o tom hovořil, to znamená určité obligace pro, invest, pro investice. To si myslím, že je obhajitelná, poobhajitelný mm, návrh, měli bychom se opravdu všichni snažit, abychom toho dosáhli, protože nám leží na srdci růst. Musíme hledat proto nové finanční, inovační nástroje, mm, propojení veřejného, soukromého sektoru, možné investice malých, středně velkých podniků, investiční programy, různé zaměstnanecké nástroje a samozřejmě i projekty, rozsáhlé projekty, naše interní skupina, kterou vedu na komisi, se tomu včera věnovala, Filip Mester z, z Evropské banky pro rozvoj rovněž prezentoval názory této stanoviska této banky. My se snažíme spolupracovat s Evropskou rozvojovou bankou. Naším cílem je v následujících týdnech nebo měsících předložit konkrétní návrhy, tak aby mm, no, prezentovat tyto výsledky v asi v prosince letošního roku, čili opravdu spolupracujeme aktivně, velice rychle, snažíme se přetavit tyto, mm, tyto e, návrhy v e, skutečné projekty. Pokud jde o sankce, několik e, řečníků se dotklo této otázky. Pan Fejo rovněž zmínil sankce. Osobně si myslím, že je důležité uvědomit si, že potřebuje na jedné straně fiskální disciplínu, ale na druhé straně zároveň strukturální reformy, které budou podporovat růst a takové právě tyto investice, potřebujeme investice, které by stimulovaly hospodářský růst v tomto kontextu. Podíváme-li se na tu otázku sankcí, nebo právě ten dotaz, který položil pan Fejo, to znamená, zda v tomto ohledu budeme potřebovat novou legislativu. Ano, my, my předložíme takovou novou sekundární legislativu, legislativu Ovšem nebude to návrh, který by vyžadoval změnu smlouvy. Je to naše rozhodnutí. V tomto ohledu vidíme, že situace je opravdu urgentní, naléhavá, potřebujeme mít tento systém nové ekonomické zprávy a řízení k dispozici co nejdříve a právě proto využijeme v tomto ohledu novou v případě revidovanou sekundární legislativu, která by nám mohla pomoci dosáhnout tohoto cíle. V rámci tohoto legislativního balíčku navrhneme například možnost využívání toho reverzního Zvrácení většinového hlasování, ovšem samozřejmě toto všechno je propojeno rovně s určitou, s určitou fiskální, rovně s otázkou fiskální disciplíny celé Evropské unie. Dále jste hovořil, ptali jste se na nějaké postupy, které jsou spojeny s nadměrnými schodky. My máme takový návrh v rámci paktu růstu a stability, pokud je o zadluženost, tento, tento aspekt tam vždy byl. Samozřejmě přítomný ovšem nebyl vždycky mm, důsledně realizován. Pokud vy i rada přijmete tento návrh, tak chceme, aby toto kritérium skutečně bylo reálným kritériem i v případě nadměrného nadměr, nebo v, v případě Mm, postupu eh, mm, nadměrného schodku. My se domníváme, že bychom měli, komise se domnívá, že by měla jednat velice rychle, že bychom měli pokročit co možná nejrychleji v této oblasti. Mm, pan Van Rompuy eh, možná vytvoří takovou pracovní skupinu, která by se věnovala této oblasti. Máme ještě chviličku, paní předsedkyně. Pane Kigolde, vy jste hovořilo o určitých německých podmínkách, ke kterým dochází s zavřenými dveřmi a tak dále. Prosím, pokud eh, jste si vědom takových podmínek, tak hm, prosím, abyste mě o tom informoval, protože já skutečně hm, nic takového nevím. Já si myslím, že je důležité bojo, bojovat proti této divergenci, kterou jsme viděli, například hm, ta situace Řecka nebo jiných evropských zemí. To je velice důležité, ovšem zároveň je zásadní, aby jednotlivé země využívaly strukturální reformy, strukturální opatření pro posílení ehm, soukromé i domácí poptávky. Oba tyto prvky jsou nesmírně důležité při analýze a mm, reakci na či řešení makroekonomické nerovnováhy do budoucna. Děkuji vám za všechny tyto úžasné dotazy a těším se na to, že budeme pokračovat v této rozpravě o posílené ekonomické zprávě. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Omlouvám se, že jsem na vás tak tlačila v závěru, ale eh, když je otázka příliš dlouhá, tak se řečník nedočká odpovědi. A nyní se pustíme do panelové diskuse. Eh, je mým potěšením přivítat zde, jak už jsem uvedla na začátku, naše tři panelisty, kteří, které poprosím, aby pomalu přišli sem k nám nahoru a také požádám někoho z místo předsedů, aby jsem eh, přišel mě po bok, protože já budu muset eh, odejít a předsedat trialogu, za což se omlouvám. Ale někdy se také musíme snažit dosáhnout na něčem dohody s radou. whilst we just reorganize uh, ourselves, I'll just remind you that we Tak než se tady usadíme, uh, připomenu, že našimi panelisty jsou Karlo Kotarelli, ředitel odboru pro fiskální záležitosti z MMF, eh, dále Stefan Kolonion, kterého všichni známe. Stefan Kolonion eh, k nám přijel eh, ze St. Anna School pro pokročilá studia v Pize a dále dalším panelistou je pan André Sapir, kterého rovněž velice dobře známe z Bruglu. pan místopředseda Stojanov se tady nyní ujme role předsedajícího tomuto zasedání. Uh, Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, poprosím rovnou naše panelisty, o vystoupení a poprosím je, aby jejich vystoupení nepřekročilo 10-15 minut, tak aby vyzbylo také na diskusy na otázky i odpovědi. Nejprve dám slovo panu Karlovi Kotarelovi, řediteli odboru pro fiskální záležitosti v Mezinárodním měnovém fondu. Je to velice zajímavý odbor eh, či oddělení. Eh, dříve mu předsedal Vito Tanci, který dnes čas od času publikuje um, studie o tom, jak bychom se měli lépe chovat. Já jsem velice rád, pane Kotareli, že jste dnes mezi nás mohl přijít. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát za pozvání. Ehm, dnes projednávané téma, to znamená eh, zdokonalení fiskálního a tedy rámce pro fiskální a makroekonomický dohled v Evropě, to je velice důležité téma, mm, aktuální téma. Ehm, byla už celá řada návrhů, není možná, abych se tady ke všem z nich dnes vyjádřil. Já se zaměřím na konkrétní téma fiskální zprávy a řízení fiscal governance eh, v eurozóně, protože myslím, že v této věci ta diskuse nejživější a možná tady je také nejvíce potřebná reforma. V podstatě se zaměřím na dvě témata. Za prvé, na dvě otázky. Za prvé, co není v pořádku s tím aktuálním systémem, s aktuálním rámcem. A druhá otázka potom, co s tím můžeme dělat. Nejprve tedy první otázka. Co nesedí eh, na tom stávajícím rámci pro fiskální politiku řízení a zprávu, je třeba říci hned od začátku, že to je velice složitý problém. Před 20 lety ta diskuse začala uznáním dvou potřeb. Na jedné straně potřeby toho, abychom zajistili dostatečnou flexibilitu pro fiskální politiku jednotlivých zemí, protože e, s přesunem na s přesunem měnové politiky na evropskou úroveň se fiskální politika e, stala klíčovým nástrojem eh, pro eh, řešení otřesů hm, v určité konkrétní zemi. Na druhé straně zde eh, byla jasná potřeba mít společné vysoké standardy pro oblast fiskální zodpovědnosti, protože bylo od začátku jasné, že fiskální problémy či fiskální krize i v jedné jediné zemi, byť sebe menší, by se promítly do celé Unie. Takže vlastně kterákoliv země by byla příliš důležitá na to, než abychom ji mohli nechat eh, padnout eh, což má své dopady v oblasti morálního hazardu eh, a potřeby určitých pravidel pro fiskální politiku jednotlivých zemí. Nejnovější, respektive nedávný vývoj v Řecku v posledních měsících ukázal, jak silné mohou být ty otřesy, které se rozšíří potom do dalších zemí. Samozřejmě ta k té řecké krizi především nemělo vůbec dojít. Čili ta otázka zní, co se nepovedlo, co bylo nastaveno špatně. Já si myslím, že můžeme identifikovat tři eh, hlavní chyby či mezery v tom evropském fiskálním rámci. První z nich je ta, že eh, preventivní část paktu růstu a stability, eh, což mělo udržovat rozpočet na strukturální báze v rámci celého cyklu, tak vlastně to vůbec nefungovalo, to bylo přehlíženo. Co s tom musíme vinit? Za prvé skutečnost, že neexistoval žádný závazný právní instrument, který by nutil vlády k odpovědnosti a k tomu, aby plnili střednědobé cíle a k tomu, aby snižovali nadměrnou, nadměrnou zadluženost uspokojivým způsobem nebo na uspokojivou míru. Výsledkem byly nedostatečné nárazníky, nedostatečné rezervy budované v dobrých časech, rezervy, které by bývalo bylo možné využít v té nedávné krizi, abychom alespoň částečně eh, dopad krize na fiskální oblast zmírnili. Eh, druhou hlavní mezerou či chybou bylo to, že i když třeba nějaké kroky byly možné, v případě, že země, nějaká země překročila 3% hranici, ty kroky nebyly podniknuty. E, jde tedy otázku vynucování, prosazování postupu při nadměrném schodku, e, který byl oslaben e, politickými aspekty, což nakonec vedlo k neodpovědnosti rozhodnutí, k neodpovědným rozhodnutím v rámci rady. Listopadová krize z roku 2003, krize SDP, byla dobrým eh, příkladem toho, jak bylo obtížné eh, vynucovat eh, i ty nejzávaznější prvky v tom stávajícím rámci, včetně tedy uvalení sankcí. A přesto ta následná reforma v roce 2005 neřešila vůbec tuto vynutitelnost. Naopak bylo rozhodnuto vnést do toho větší flexibilitu do těch možností, které země mohly využít v případě nadměrného schodku. Třetí mezera či nedostatek v evropském fiskálním rámci je, respektive byl, bylo, byla absence eh, nějakých kapacit pro krizové řízení a řešení krizí. Eh, říkám, eh, minulý, hovořím minulém čase, protože myslím, že s tím novým evropským fondem či facilitou už to do značné míry bylo vyřešeno. A proto se ve zbytku své prezentace e, e, za, budu zabývat těmi prvními dvěma zmiňovanými problémy, to znamená vynutitelností a dále problematikou e, toho preventivního prvku, té preventivní složky současného rámce. Tyto dva problémy, vynutitelnost a prevence, jsou důležité. Jak už jsem řekl, jedním z hlavních problémů v oblasti prevence je, že tam chybí nástroje pro vynucování, eh, ale já to budu prezentovat odděleně, tak aby ta struktura byla jasnější pro mne při té prezentaci. Začnu tady s oblasti vynucování. A pokud tato má oblast má být důvěryhodná, tak eh, to není eh, lehký úkol, ale podle mého je to to nejdůležitější, co je třeba řešit v rámci reformy fiskální zprávy v eurozóně. Eh, vynucováním myslím rozhodnutí, že schodek, fiskální schodek eh, určité země je nadměrný a jsou uvaleny určité sankce. A hlavní věc v této oblasti podle mého je, kdo by měl nést odpovědnost za přijetí takového rozhodnutí. Cílem by mělo být jednoznačně vyhnout se eh, politickému dohadování, jaké jsme zažili v letech 2003 až 2005, eh, což vlastně vedlo k paralizování celého rámce pro fiskální oblast. Abychom dosáhli tohoto cíle, je podle mého svým způsobem nutné, aby Rada učinila krok zpět a aby eh, dala větší odpovědnost za Eh, přijímání tohoto rozhodnutí komisi anebo jinému nezávislému orgánu, který by mohl být vytvořen za tímto účelem. Samozřejmě rada by si mohla zachovat, eh, jak už se zmiňovalo, eh, určitou, určité právo veta, pokud by byla většina nebo dokonce jednomyslnost. Já si myslím, že to je klíčová oblast reformy. Eh, v oblasti vynutitelnosti bychom mohli zvažovat ještě další reformu, která se týká sankcí. Aktuální eh, systém počítá s okamžitými sankcemi eh, na země, které mají nadbytečný nadměrný schodek. To činí ty sankce méně důvěryhodnými. To znamená, že jednou možností by byly spožděné platby u těch sankcí, také by mohlo jít o jakési slevy z budoucích plateb do EU. Pokud jde o otázku prevence, tak tady bych navrhoval tři pilíře. První pilíř by spočíval v zavedení přísnějších či závazných právních nástrojů, které by pobízely země k tomu, aby udržovaly široce vyvážený rozpočet v celém cyklu v rámci celého cyklu. Jsou různé způsoby, jak to zavést. Jedna možnost je zavést finanční pobídky nebo sankce, které by byly přímo navázány na eh, tu preventivní složku. To znamená, to by vstupovalo v platnost ještě předtím, než se dosáhne té hranice 3%. Další možností by bylo aktivovat eh, postup při nadměrném schodku a eh, celý ten příslušný arzenál závazných nástrojů, který se s tím pojí, ještě předtím, než schodek překročí tu referenční hodnotu. Eh, jedna možnost, to si myslím, že je dobrý nápad eh, k zamyšlení, mohli bychom zahájit eh, postup pro, při nadměrném schodku, jakmile dluh překročí 60 a nedostatečně rychle se snižuje. V zásadě by rovněž bylo možné změnit eh, i referenční hodnotu 3%, například tím, že bychom jakožto referenční deficit eh, každý rok nadefinovali eh, deficit, který odpovídá strukturálně vyváženému rozpočtu podle vyhodnocení služeb komise. Víme, že takováto změna by si žádala jednomyslné rozhodnutí všech členských států. Musel by se změnit totiž protokol ke smlouvě. Druhý pilíř pokud je o reformu v oblasti eh, prevence a dohledu, Tady, myslím, jde o vývoj, který již zaznamenáváme, a totiž jde o zlepšení prevence tím, že se rozšíří eh, rozsah, působnost těch soft nástrojů, měkkých nástrojů, eh, které mají dopad na fiskální, na diskusi o mm, fiskální politice těch států. Já si myslím, že to je vlastně hlavní myšlenka evropského semestru Myslím si, že to je velice dobrý krok vpřed. Myslím, že to umožní evropským institucím sehrávat významnější roli na úrovni jednotlivých států a tvorby jejich fiskální politiky. Třetí pilíř potom by v zásadě spočíval v tom, že bychom více spolehali, více pozbuzovali, možná dokonce povinně stanovili zavedení fiskálních pravidel na úrovni jednotlivých členských zemí. Já si myslím, že eh, tím by, tím by členské země jak se více cítily odpovědnost za ta fiskální pravidla, která samozřejmě by musela být dohodnuta na evropské úrovni. To je, myslím, také eh, povinnost eh, zakotvena v protokolu ke smlouvě o postupu při schodku a mohlo by to být učiněno závazným směrnicí, která by se stavovala na všechny členské země eurozóny. Ještě důležitější možná je, že podle mého není existuje ta správná dynamika pro takovouto reformu, eh, poté co bylo v Německu zavedeno nové fiskální pravidlo a poté co například eh, se také v jiných zemích eh, o tom diskutuje. Ve Francii už se v tom hodně pokročilo, pokud jde o zavedení nového fiskálního rámce na národní úrovni. Ještě poslední věc. Já jsem se dosti zabýval eh, sankcemi a nějakými závaznými omezeními, ale říkám si, proč bychom neměli hovořit také o zavedení pobídek, abychom odměnili ty, kdo si vedou dobře, tedy nezaměřovat se pouze na ten byč, ale i na ten cukřík. Jednou z možností by bylo vytvoření na evropské úrovni nějakého společného, nějakých společných zdrojů, ze kterých by mohly čerpat země, které si ve fiskální oblasti vedou dobře. Mohlo by jít například o prostředky eh, k částečně z DPH, z příjmu z DPH nebo z uhlíkové daně a podobně. Určitě by to nebylo úplně jednoduché. Vždycky nejhorší je doladit potom ty dobro, podrobnosti, ale myslím si, že takováto myšlenka by rovněž stála za, za to, abychom se jí zabývali. Děkuji. Děkujeme vám, pane Kotareli. A nyní pan Stefan Kolignon, který je profesorem na, San, na Santana School v Itálii. Děkuji za slovo. Ta diskuze o reformě ekonomické zprávy v Evropě je opravdu velice dynamická. Nyní máme zde mnoho návrhů ze strany Evropské komise, ECB, hmm, méně návrhů ze strany Evropského parlamentu, ale hmm, jistě je zde i několik návrhů ze strany členských států, například francouzsko-německá deklarace a tak dále. Většinou se na ně nahlíží jakožto na technické záležitosti, hovoří se zde o nových nástrojích, Ovšem, v podstatě se to většinou končí jakýmsi technokratickým cvičením, to znamená diskuzí mezi byrokraty o tom, jak se lépe navzájem kontrolovat. Já osobně se domnívám, že tyto diskuze jsou užitečné, protože potřebujeme dobré nástroje. Ovšem tyto diskuze ztrácí ze zřetele jednu zásadní otázku a to je otázka opravdu za všechny. Řekl bych, že poprvé, když mm, vlastně jsem slyšel eh, od pana Kotareliho, to je vlastně poprvé, eh, co jsem slyšel, že taková veliká instituce se zabývá těmito otázkami. V podstatě ta otázka kterou on položil. Hovořil o tom, že se nebyly závazné nástroje, které by donutily vlády plnit určité úkoly, nebo řekněme si to otevřeně. Jinými slovy, ta otázka zní, jakým způsobem by mohla skupina členských států říci jednomu konkrétnímu členskému státu, co dělat v, v situaci, kdy víme, že, že, že úkol byl, byl jiný. Pokud to ovšem nebudeme, nevyřešíme tuto zásadní otázku, tak Evropa je opravdu ohrožena v tomto ohledu. Čili ta legitimnost, legitimnost je velice důležitá. Samozřejmě, že závazné postupy a pravidla jsou zásadní, ovšem ty můžou fungovat pouze, pokud jsou legitimní tato pravidla. Evropa trpí nedostatečnými politikami, výsledky to politik. Tony Blair mm, jednou řekl, no, samozřejmě víme, co udělat, uděláme, pokud to uděláme správně, tak všichni budou zpívat haleluja. Ovšem my vidíme, že tomu tak není. Vidíme, že v podstatě tyto politika a jejich výsledky jsou nedostatečné a v podstatě eh, v očích evropských občanů selhaly. Proč? Protože ti, kteří jsou zodpovědní za, za politiky, tak ti v podstatě nedělají svou práci dobře nebo nedělají to, co od nich očekávají naši občané. A tím se podkopává důvěryhodnost našich institucí, dobrá zpráva, vedení věcí veřejných v tom smyslu, který očekávají naši občané. Reakce našich institucí je většinou následující. Potřebujeme zavést více koordinace, ovšem více koordinace, co to znamená? Více koordinace znamená, že tato koordinace musí být i legitimní a jediné místo, jediná možnost v rámci Evropské, eh, Evropské unie kde ta legitimnost přichází, mm, v podstatě ten hlas přichází eh, ze strany našich občanů, tak to je pouze na půdě Evropského parlamentu. Právě proto si myslím, že je úplně nemožné, nemyslitelné, abychom zde zaváděli nějaké mechanizmy dohledu, aniž bychom do toho zapojili Evropský parlament, který by byl schopen rovněž kontrolovat ty politiky, které jsou eh, rozhodnuty na evropské úrovni. A zde právě vidím úkol pro vás, pro Evropský parlament. Nemusíme vůbec měnit Lisabonskou smlouvu v tomto ohledu, protože Lisabonská smlouva nám poskytuje článek 240, 200, ehm, která nám umožňuje, článek, který umožňuje 294, eh, který, který umožňuje eh, běžný legislativní postup, to znamená eh, to, který je odsouhlasený mezi parlamentem a radou. Čili to je opravdu ta možnost, jak zavést více demokratické kontroly na evropské úrovni a zároveň udělit určitou nebo mm, dát určitou legitimnost právě těmto závazným legislativním aktům. Já jsem vypracoval dokument pro váš výbor a všechny podrobnosti jsou tam zahrnuty v druhé části tohoto dokumentu. Hovořím i o tom, jakým způsobem by tyto obecní zásady mohly být implementovány na základě konkrétních politik, které řešíme v současné době konkurenceschopnost, nerovnováha, fiskální, koordinace fiskálních politik a krizové řízení. Velice stručně. První záležitost. Konkurenceschopnost. To, jsem, to je v podstatě takový velice zmatený pojem. Paul Krugman napsal velice slavný článek právě o konkurenceschopnosti a bohužel ta rozpráva v Evropské unii se v podstatě soustředí především na nerovnováhu běžného účtu, jako kdyby to byl jediný zásadní problém. To samozřejmě je nesprávné, protože tyto nerovnováhy nebo mm, ty můžou být pozitivní i negativní. Například v důsledku ekonomické dynamiky nebo snahy um, dohnat určité nedostatky, vyřešit nedostatky a ty negativní znamená, když tam dochází k, k, k přetížení nákladů, konkurenceschopnost a tak dále. Další důležitým prvkem je zároveň, jsou náklady na práci, to znamená vyjednávání o mzdách, vývoj oblasti produktivity, politiky, které mají dopad na tyto zásadní prvky. Opět v této oblasti bych řekl, že to bylo až do dnešního dne tabu mezi eh, těmi, kteří tvoří evropské politiky. V roce 1999 makroekonomické politiky, nebo došlo k, mm, k etablování dialogu v této oblasti, zapojili se do toho sociální partneři, fiskální uh, úřady, mm, centrální banky a jiní aktéři. Byl to ovšem takový mm, skrytý nástroj koordinace, mm, nepřehledný, nikdo neví, co tento nástroj dělá a ty zásady, které tam, mm, o kterých debatují, v podstatě neměly poté dopad na to vyjednávání o mzdách následně. A to vidíme, že například v Jižné Evropě se eh, spíše soustředují na neobchodní oblasti a v eh, severních zemích, především v, Něme, v, německých, eh, v Německu na eh, obchodní oblasti. Já si myslím, že je důležité, abychom vytvořili více transparentnosti v této oblasti, tak aby vyjednávání o mstách nebo, nebo debaty o jednotlivých politikách, které probíhají v médiích, aby považovali toto vyjednávání o mstách za základní prvek v obecném zájmu. Možná v některých konkrétních případech bychom mohli hovořit i o této debatě na evropské úrovni, to nepopírám, ovšem v každém případě potřebujeme transparentní přístup, proto tento makroekonomický dialog musí procházet radou, Evropským parlamentem a musí být propojen s diskusemi, které probíhají i ve vašem výboru, ve Evropském parlamentu předtím, než dojde ke slyšení um, předsedy ECB. Pokud je o fiskální politiky, Potřebujeme více koordinace politik, to je jasné. Ovšem tato koordinace jednotlivých politik musí kombinovat přísnost a zároveň určitou pružnost. A jak toho dosáhnout? To je otázka. Pan Lorenzo Brinsmaky už se o tom zmínil. Neexistuje jediný evropský rozpočet a má pravdu. Nikdo eh, netvrdí, že by eh, jsme se měli snažit o opak. Ovšem 40 až 45 HDP v Evropě uh, utrácí vlády členských států a to je v pořádku, protože tam jde v podstatě o určité přerozdělování um, na základě určitých priorit, které mají eh, občané a voliči na národní úrovni, to znamená ty národní zájmy, se hrají hlavní roli. Ovšem jsou zde i externí záležitosti, které jsou výsledkem té, tohoto rozdělení um, prostředků. Například v případě Řecka, Německa jsme viděli, že ty národní politiky poté mají dopad na ostatní země a jejich politiky. A právě proto je velice důležité podívat se na tyto externí um, záležitosti a vytvořit určitý agregovaný pohled pro eh, eurozónu. To je velice důležité, protože eh, zde máme nebo uplatňujeme stejnou měnu. Pro ostatní země to není tak urgentní. To znamená mm, vytvořit určitý, určitý eh, agregovaný eh, pohled na fiskální politiku a to by mělo být, eh, to by mělo být součástí odpovědi na otázku, jak toho dosáhnout. Já jsem v tomto ohledu předložil určité návrhy v rámci dokumentu, který jsem předložil vašemu výboru. Čili jak postupovat, transformovat některé stávající postupy, procedury na makroekonomický rámec nebo určitou legislativu. Není to nějaká nová myšlenka. Francouzský národní rozpočet je právě založen na takové mm, makroekonomické mm, právu, jsou tam záležitosti, které se dotýkají arbitráže mezi jednotlivými institucemi a tak dále. V Itálii je to DPF, například další makroekonomický nástroj, který využívají v tomto ohledu. Já navrhuji, aby, ten, aby ten, ten, to, toto rámcové právo mohlo rovněž Eh, autorizovat agregovaný deficit pro eurozónu a tím pádem v podstatě, a to tak, že eh, veřejným různým úřadům a orgánům umožní získat eh, povolenky na půjčky. Tyto, tyto povolenky získají členské státy na základě HDP, ovšem můžeme to modifikovat, například méně těm, kteří jsou zadluženější, více těm, kteří jsou méně zadlužené a tak dále. To znamená, že jednotlivé členské státy by poté měly možnost půjčovat si do určitého stanoveného maxima. Tyto povolenky eh, by byly přenositelné. Pokud je o přenos těchto práv, eh, neznamená to, že jedna země by zaplatila za jinou zemi, ovšem ta práva na tu půjčku by byla přenositelná. Například Alexandra Kasela. Alexander Kasela řekl, eh, například bylo by to podobné jako například v obchodování v eh, oblasti znečišťování a tak dále, ty povolenky. To znamená, země, které by se chtěly půjčit více, než eh, mají povoleno, by toho mohli dosáhnout tím, že by si půjčili od jiné země, která nechci, nechce půjčit tolik, kolik má k dispozici, ale ten agregovaný evropský deficit by byl právě udržován eh, na základě určitého business cyklu, ekonomického prostředí a tak dále. toto vede k velice jednoduchému mechanismu, který by nám umožnil implementaci celé záležitosti. Protože pokud byste měli tyto povolenky, tak byste rovněž mohli přijmout určité zákony, které by jasně řekly to, že banky a finanční instituce si mohou poskytovat takové finanční prostředky eh, veřejným úřadům, orgánům, pouze pokud tyto eh, úřady předloží dostatečné množství právě těchto povolenek na půjčky. Následkem této situace by bylo následující, následující záležitost. Pokud by vláda už neměla tyto povolenky, nemohla by si dále půjčovat. A to je velice jednoduchý způsob, jak decentralizovat implementaci eh, těchto fiskálních omezení, která jsou nesmírně důležitá, ale zároveň by to, by to, bylo, mm, by to umožňovalo určitou pružnost ta, posiluje to demokratickou legitimnost, protože by to bylo založeno na základě jasného rámcového zákona, který byl odsouhlasen radou i parlamentem. Třetí záležitost se týká krizového řízení. Velice stručně. Už jsem se o tom zmínil. Zde ve Evropském parlamentu hovořil jsem o těch eurobondech, euroobligacích, které by byly trošku jiného, jiného charakteru, než to, co bylo prodiskutováno. S komisí ovšem je to důležitá, důležitý návrh, se kterým přichází ECB, pokud jde o, říze, o krizové řízení a tak dále, mm, protože zde hovoříme velice často o morálním hazardu. Morální hazard, ten mm, v podstatě, mm, to znamená určitá pravidla, nezávislí aktéři, subjekty a tak dále. V podstatě, pokud je zde určité pravidlo, na základě kterého můžeme očekávat, jak budou někteří postupovat a poté se snažit obcházet toto pravidlo, s tím je právě spojený morální hazard. Ovšem, pokud bychom měli tak pokud bychom měli tuto ekonomickou vládu či zprávu, tak, mm, tak, bychom, tak by vlády nejdali pouze na základě pravidel, ale na základě určitého uvážení. To znamená, že pokud, by tyto demokratické vlá... pokud bychom měli určitou demokratickou vládu nebo zprávu pro ekonomické záležitosti, která by se těšila mm, legitimitě na základě, odsou, na základě souhlasu Rady i Evropského parlamentu, to by umožnilo opravdu zásadní krok vpřed. Evropská komise by poté byla schopna využít těchto opatření podle svého uvážení, podle konkrétní situace, protože ty demokratické postupy by se těšily určité eh, legitimitě a tím pádem si myslím, že by se Evropě opravdu povedlo povedlo dosáhnout určité demokratické revoluce a to vše v kontextu Lisabonské smlouvy. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane profesore Kolinione. A nyní dávám slovo panu Andre Sapirovi, profesorovi ekonomiky a senior fellow v Bruglu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jak uvidíte z mé prezentace, Já sdílím celou řadu názorů, které zde právě zazněly. Nicméně bych tomu rád připojil ještě svůj pohled na tuto diskusi, včetně diskuse o legitimnosti. A souhlasím, že to je diskuse nesmírně důležitá. Jaké závěry musíme vyvodit z krize, pokud je o oblast governance, zprávy a řízení? Myslím si, že ty závěry, které musíme vyvodit, se týkají oblasti prevence, řízení a řešení krizí. Já se zaměřím především na tu oblast prevence a pokud bude čas, tak bych se ještě v závěru zmínil i o řešení krizí. Dovolte, abych tedy začal oblastí prevence krizí a systémem dohledu. Hlavní závěr, který já vyvozuji z krize, je, že zde skutečně eh, byl nedostatek, byly nedostatky v oblasti disciplíny i v oblasti dohledu. Ty nedostatky zjevně se nevyskytovaly pouze na úrovni zemí, Zjevně jste byly nedostatky na úrovni eurozóny a paradoxně na úrovni zemí je pravda, že jednotlivé státy se nedostatečně stotožňovaly s obsahem toho evropského rámce. To vydáme znovu a znovu. Ministři se sejdou v Bruselu nebo v euroskupině, tedy nejprve zasednou v euroskupině, potom se zasedou v ECOFINu a to, co se projedná na této, na této úrovni, eh, potom není příliš eh, dobře převzato tou národní úrovní. Proto je celá řada důvodů. A myslím si, že je třeba si říci, že ten evropský rámec eh, zejména pakt pro stabilitu a růst měl a stále má a s těmi diskusemi, které dnes pěší, pravděpodobně i nadále bude mít jeden zásadní nedostatek. Tím je, že tento pakt svým způsobem ponechává výhradně na členských jednotlivých členských státech, aby vnesli pořádek do svých financí. Když se vezmeme zemi od země, když to vezmeme zemi od země, tak co se euroskupině, především euroskupině nepodařilo, je dosáhnout dohledu nad jednotlivými zeměmi cestou přeskoumání situace v celé eurozóně. A ono je hezké dnes říkat, že země, které byli těmi v úzovkách eh, špatnými žáky, vytvářejí negativní externality pro celou eurozónu. To samozřejmě do jisté míry je pravda, ale co je pozoruhodné, je, že v tom procesu dohledu to nikdy nebylo diskutováno. Ta diskuse se vždy vedla jenom o tom, že jednotlivé země mají plnit pravidla a měly se zaměřit pouze na svůj vlastní stav a situaci. Eh, to znamená, nebylo to vztahováno k tomu rámci, k té společné oblasti, ke které jednotlivé země přináležely. Samozřejmě, že potřebujeme více, nikoli méně dohledu, ale potřebujeme rovněž odlišný typ dohledu. A podle mého názoru bychom se měli opravdu bavit o evropském systému dohledu. to téma nestojí pouze tak, a já plně souhlasím s návrhy, které učinila ECB, které, se kterými tady vyjádřil souhlas pan Kotarelli a celá řada dalších. Souhlasím tedy s tím, že bychom měli mít nastaven nějaký rámec na úrovni jednotlivých zemí, národní rámec. Tedy národní fiskální pravidla, národní fiskální orgány, zda mi to či ono. Já jsem spíše pro národní fiskální orgány, ale samozřejmě by to měly být orgány dohledu na dodržováním pravidlem. Fiskálními pravidly, pardon. Takže ano, fiskální orgány, ale zároveň si myslím, že potřebujeme nezávislý orgán na úrovni společenství a nebo eurozóny. A že vnitrostátní orgány společně s tímto celoevropským orgánem by měly tvořit evropský systém dohledu. Podle mého názoru, eh, pokud bychom dokázali nastavit takovýto systém dohledu, vytvořit tady systém dohledu, který by kladl důraz na samozřejmě zachování společného dobra v eurozóně, pokud bychom kladli důraz na dohled, ne pouze z hlediska jednotlivých zemí, ale i z hlediska toho, co chování té, které země znamená pro celou eurozónu, tak pak se domnívám, že touto cestou bychom měli skutečně legitimní dohled. Tak já vnímám legitimnost. Je to jiné pojetí legitimnosti. Jde o legitimnost která je dána tím, že dohled se zaměřuje na zachování společného dobra. To znamená, byly by zde ty nezávislé národní orgány dozoru plus případně ten evropský orgán a služby komise ECFINu by měly být vybaveny e, větší mírou nebo alespoň určitou mírou nezávislosti. Dovolte, abych se vrátil Eh, protože role národních orgánů dohledu to je mnohem eh, snažší téma, abych se tady vrátil k roli komise, eh, to je složitější, samozřejmě důležitou roli se dává také Euroskupina, Evropský parlament, ale podle mého ústřední prvek pro legitimnost je kvalita dohledu. Tomu se musíme věnovat především. Dokud dohled nemá dobrou kvalitu, pokud eh, jasně nerozlišuje, eh, jakým problémům čili eurozóna, to totiž chápu jako kvalitní dohled, eh, tak se nikam neposuneme. A musíme si uvědomit něco bolestného, aby to celé mohlo začít fungovat. Většina z nás už o tom ví. Problémy, které jsme zažívali letos na jaře, z větší části, neříkám úplně, ale z větší části nejde o problémy vzniklé kvůli špatnému chování jednotlivých zemí. Řecko je samostatný případ. Řecko je zvláštní případ, ale myslím si, že nemohu například Španělsku, či Portugalsku, či Irsku připisovat to a dalším zemím eh, připisovat to, že způsobili krizi v eurozóny. Kdyby jediný problém, který jsme na jaře měli, byl problém Řecka, tak by nevznikla taková krize. Čili dnes hovořit o sankcích, že kdybychom bývali měli sankce, tak by ten problém zmizel, že by k němu nikdy nedošlo, to si myslím, že je příliš jednodušující pohled. Klade se v tomto pohledu příliš velký důraz na chování jednotlivých zemí, ani by se, aniž by se jejich chování umistovalo a bylo vnímáno v širším kontextu celé eurozóny. Takže já si myslím, že musíme vnímat nedostatky v dohledu nikoli u jednotlivých zemí, ale dohledu nad stavem celé eurozóny. A to samozřejmě zahrnuje i Německo, ale nemůžeme se dívat na Španělsko a hodnotit Španělsko, aniž bychom zároveň viděli situaci v Německu. Já tady neříkám, že odpovědnost nese Španělsko nebo Německo. Já říkám, že odpovědnost nese eurozóna. O to mi tady jde. A říkám, že systém dohledu musí být nastaven tak, aby bylo zohledněno složení eurozóny a jednotlivé problémy, kterým eurozóna čelí a které se pak promítají do úrovně jednotlivých zemí. Ale ten dohled nemůže vycházet, nemůže začínat u jednotlivých zemí, které jsou naprosto vnímány odtrženě od společné situace eurozóny. Čili já neříkám, že bychom uh, se neměli věnovat situaci jednotlivých zemí. Samozřejmě většina těch pák je na úrovni jednotlivých zemí, ale je třeba to celé umístit do toho rámce eurozóny, je vít nejprve vždy z toho, jakým problémům čelí eurozóna a potom můžeme stanovit doporučení pro jednotlivé země na základě tohoto širšího hodnocení. To podle mého by potom představovalo legitimní dohled, dohled pro eurozónu a pro společné dobro celé eurozóny. This is the reason why essentially I'm opposed to sanctions. To je důvod, proč jsem proti sankcím. Sankce to je příliš snadné řešení. Sankce to prostě jenom znamená, že řekneme, tato země pochybila, namísto toho, abychom čelili realitě. E, realitě, kdy všichni neseme svůj díl viny. Určitě. I já nesu svůj díl viny. To si musíme říct, ale zároveň celý systém nefungoval dobře. Čili pokud klademe důraz na sankce, tak to dává vzniknout dojmu, že kdybychom bývali uvalili sankce, kdybychom bývali byli přísnější, ty problémy by nevznikly. Já teď Řecko ponechávám stranou. Samozřejmě Částečně bylo možné se řeckému problému vyhnout, ale mohli bychom ve zpětném pohledu říci, že Španělsko se nechoval podle pravidel, nebo že Irsko neplnilo pravidla? Nemůžeme. Takže to je jeden důvod, proč jsem proti sankcím. Je to opravdu příliš snadné řešení, intelektuálně vzato příliš jednoduché řešení. Eh, pro můj odpor vůči sankcím je ještě jeden důvod. Já si myslím, že jsme postoupili, pokud je o kvalitu dohledu, alespoň tedy jsme pokročili v našich diskusích směrem k inteligentnější formě dohledu. Co znamená inteligentnější forma dohledu? Pro fiskální oblast to znamená, že musíme klást mnohem větší důraz na trvalou udržitelnost. A dále to znamená, že musíme rozšířit hospodářský dohled nad rámec pouze fiskální oblasti a vztáhnout i na oblasti další. Například konkurenceschopnost. O té se hovoří. Dobrá, jak právě řekl Štefan, jakmile se začneme obírat touto cestou, jakmile začneme hovořit o tom, o čem bychom se měli bavit, totiž o širších ekonomických záležitostech, o fiskální udržitelnosti, o konkurenceschopnosti, tak pak se vám musím k něčemu přiznat, jakožto ekonom. Já nedisponuji nástroji pro to, abych mohl rozhodnout s dostatečnou přesností, co ze mě svedou a nesvedou. Já to prostě nemohu říci. Kdybyste se mě chtěli zeptat například na schodek běžného účtu nebo na konkurenceschopnost, mohu vám říci, že takový, taková a taková procentní odchylka je příliš velká a že pokud je překročena, máme uvolit sankci jako, rozhodč, jako fotbalový rozhodčí, tak jak to například komise může dělat u státních podpor v oblasti hospodářské soutěže. Tam můžeme hovořit o rovných podmínkách, ale můžeme hovořit o rovných podmínkách v oblasti konkurenceschopnosti? Je to možné? Viděli jsme, co se stalo u některých zemí, které takzvaně nehrály podle pravidel. Ono to mělo ještě jinou stránku. Některé země mají schodek, jiné přebytek už účtu. Jaký má být ten spouštěcí mechanismus? 3%, 5% deficit nebo schodek naopak? Já nevím. Já si myslím, že můžeme provést inteligentní vyhodnocení toho, že v tom problému jsou problém, v tom systému jsou problémy a je třeba před nimi varovat a musíme mít nějakou legitimní morální autoritu, která bude nést odpovědnost. A ta legitimnost tady je dána kvalitou toho hodnocení, kdy řekneme, že eurozóna má problémy, že je třeba je řešit, ale ty problémy nevyřeší sankce. Je tady jeden kompromis, který si musíme uvědomit. Buď to se budeme řídit pravidly, 3% deficit, 3% eh, deficit běžného účtu platební bilance eh, pro veřejný účet, pro běžný účet, tady 3% schodek, či prostě pravidlo 3% schodku a potom můžeme mít nepříliš inteligentní systém dohledu, je plněno těch 3, 3% nebo ne, uvalíme sankce, já eh, nepreferuji takovýto takovýto systém, ale jednoduchá pravidla sebou nesou možnost uvalovat sankce. To je krása toho paktu stability a růstu, jsou tam dána jasná čísla a je možné sankce uvalovat. To je věc, kterou já naprosto respektuji. Eh, ne, že bych se toho, kdo ví, jak cenil, nicméně respektuji tento pohled na věc, protože je koherentní. Buď respektujete nebo nerespektujete hranici 3%. Pokud ovšem bychom se měli přesunout na způsob hodnocení situace, který bude poněkud širší, a nehodnotili bychom 3% e, činnou míru schodku, ale udržitelnost fiskální a také udržitelnost v eurozóně, pokud je konkurenceschopnost, tak pak nemohu říci, a nemyslím si, že MMF má čísla, podle kterých bychom mohli měřit a hodnotit, zda je situace taková či onaká, máme uvalit sankci. Čili já Buď to tedy máme možnost eh, méně inteligentních eh, pravidel dohledu a sankcí, anebo inteligentnějšího dozoru, širšího, ale pak potřebujeme rozhodčího jiného typu, toho rozhodčího, který dává tu červenou kartu. Tím rozhodčím byl ten jakýsi morální orgán, který by řekl, Eurozona má problémy, řada zemí eh, má nějaký problém a je třeba hledat řešení ale neřešilo by se to zemi od země, prostě vyšli bychom zhodnocení situace v celé eurozóně. Pokud budeme postupovat odlišně, tak se bude dít přesně to, co dříve. To znamená, budeme jenom přidávat další a další kritéria. Uh, signalizujeme, že můj čas již vypršel, takže děkuji za pozornost. Děkujeme. Děkujeme profesoru Sapirovi. A nyní otvírám diskuzi. Pan Lambertes je první, kdo požádal o slovo. Andres Sapir, já mám otázku na na něj. Ano, je to zajímavé. Vy jste říkal, že se nemůžeme podívat konkrétně jenom na jednu zemi, že se v podstatě musíte podívat i na jejich vztahy s celou touto oblastí. A ano, myslím, že do jisté míry. Máte pravdu, ovšem já bych uvedl ještě jeden příklad, jiný příklad. Například um, Jersko nebo Španělsko, pokud mají nějakou fiskální politiku, nyní mám na mysli politiku daní, která v podstatě je poškozuje, protože vytváří určité bubliny a tak dále a zároveň poškozuje jiné země, protože je to nekalá konkurence a v podstatě zneužívá uh, užitečný kapitál neužitečným směrem, tak to je problém. A v tomto ohledu si myslím, že ano, máte pravdu. Ovšem, V podstatě to poté znamená určité mm, špatné chování na straně jedné země. Například, když jsem viděl, že Řecko využívá 3-4 procenta ne rozpočtu, ale svého HDP na obranu, tak vidíme, že je to opravdu nezdravá praktika, když eh, fiskální politiky, řekněme, španělská a jerská v podstatě znamená mm, i určité daňové ráje například i v naší v mé zemi, v Belgii, mm, to funguje a to je problém, protože to poškozuje jiné země. Čili myslím si, že by mě, jste měli být určité sankce, možnost sankcí, to znamená, aby zde bylo určitě postižení tohoto Belgie. Ehm, například Eh, tímto, tímto způsobem, pokud udělá nějaký krok, který v podstatě zamezí Švédsku získat výnosy z jejich daní, tak to je obrovský problém. Já nevím, jak to ještě řešit. Zatím ovšem, pokud nebude mít evropskou vládu, řekněme, která bude zodpovědná v očích evropských občanů, tomu tak není v současné době, tak, tak v podstatě budou hrát svou roli národní vlády, které budou reagovat na potřeby svých voličů, samozřejmě se budou snažit uspokojit jejich potřeby. No, já netvrdím, že nemají využívat Brusel, aby mm, říká, aby v podstatě ale často využívají, využívají Brusel a říkají, nemůžeme něco udělat, protože Brusel by nám to v tom zabránil, nebo Brusel nám to neumožňuje. Ehm, je to samozřejmě věc, která poté odvrací zájem eh, občanů od Evropy, ovšem některé, některé země k tomu takto přistupují. Další záležitost, legitimi, legitimnost. Vy hm, hovoříte v podstatě, že to znamená, když máme teda dobrý dohled, tak v podstatě to znamená i určitou um, legitimnost. Ovšem, to je technokratický problém. Já myslím, že by to mělo spíše být ehm, ze zdola. Já jsem možná staromoutní, ovšem myslím si, že národní vlády nebo mm, komise v konečném důsledku by měly být odpovědní v očích našich občanů. To je jediná možnost, jak dosáhnout legitimnosti, bez ohledu na to, jak kvalitní jsou ty regulace mm, nebo no, dohled nebo řízení dohledu. To už je technická záležitost. Děkuji. Děkuji, pane Domeniči. poté poprosíme naše panelisty o odpověď. Děkuji za slovo. Děkuji. Děkuji vám za celou řadu dobrých nápadů, hlavně ohledně demokratické legitimnosti. Vy jste citoval určité příklady a já poněkud pochybuji o tom, že můžeme srovnávat komisi s určitým rozhodčím soudem, ale to je můj osobní názor. Mám jednu jednoduchou otázku. Máme italský návrh, ve kterém se hovoří, že pro posouzení zadlužení státu je nutno se zabývat a zohledňovat jak soukromý, tak veřejný dluh. Děkujeme, kdybyste prosím odpověděli na tyto dva dotazy nejprve. Uh, Já bych začal velice stručně stojím tím dotazem a potom možná budu reagovat i na to, co řeknou ostatní panelisté. Čili pokud jde o to veřejné zadlužení versus soukromý dluh, to si myslím, že je důležitý bod. Ano, zabývá se i soukromým dluhem v soukromé sféře. Příklad, když mám automobil mm, a e, řekněme e, jedna pneumatika e, je píchla, tak samozřejmě když se musím podívat i na druhou pneumatiku. Eh, ovšem, kdybych uvedl takovou paralelu mezi veřejným sektorem, soukromým sektorem, tak samozřejmě eh, to neznamená, že jedna je důležitější než druhá, protože bez jedné pneumatiky prostě se nemůžete pohnout dál. Pokud jde o sankce, já jsem nechtěl uvést jenom ten příklad finančních sankcí nebo jiných sankcí, ale spíše ta otázka důsledků a konečné odpovědnosti na straně každého členského státu. Nesmíme zapomínat na to, že eh, deficit v eurozóně není nějaký obrovský ve srovnání s jinými oblastmi světa. Ten deficit eurozóny je asi 6,5 HDP, což je polovina toho, polovina deficitu Spojených států. Veřejné, veřejné zadlužení to znamená ten primární deficit, celkové zadlužení, pokud jde o následujících deset let, ty fiskální čísla jsou mnohem, ty vyhlídky jsou mnohem lepší než ve Spojených státech nebo v Japonsku. Všem finanční trhy mají obavy ohledně situace, situace na, v eurozóně, i když průměr, průměr našich úrokových sazeb je vyšší než ve Spojených státech či v Japonsku. Pokud jde o tu kompozici, kompozice samozřejmě, ty, ty pozice jednotlivých členských států, ty jsou nesmírně důležité rovněž. Je zde taková jednoduchá logika, protože odpovědnost, odpovědnost to je odpovědnost každého z nás každodenní odpovědnost, pokud je určit, určit když jedu automobilem, překročím rychlost, dojde, radary by to měli monitorovat, ovšem pokud mi nikdo ne, na mě nikdo eh, nebude požadovat nějakou sankci, tak samozřejmě eh, nemůžeme očekávat, že lidé budou dodržovat tento limit, tuto rychlost. Pokud jde o ty 3%, pokud jde o mm, mm, tento ukazatel, tak to je v pořádku, všem to neznamená, že bychom mohli mít na jedné straně pouze buď jednoduchý systém, nebo něco, co, je, co, nezahrnuje, co nezahrnuje žádné sankce a mm, dává vám volnou ruku. V roce 2000 já nebudu hovořit o tom, co se dělo v roce 2003. Já si myslím, že toto je důležité pro stávající situaci. Děkuji. Možná pokud jde o, tu, o to složení veřejného, veřejných výdajů, definice zadlužení, toho poměru zadlužení. Já samozřejmě chápu, proč italská vláda přišla s tímto návrhem. Bohužel velice často se chtí, snaží jak si změkčit ty um, Mm, ta omezení, která jsou na ně uvalená. Já to samozřejmě chápu, tuto snahu. Ovšem my nevíme, my skutečně nevíme, jak toto složení veřejných výdajů, jak, jaký má dopad na ekonomický růst nebo jiné ekonomické ukazatele. Čili i když intuitivně si myslíme, že je to dobrý nápad, prakticky je to hmm, neužitečné. To znamená, že se musíme spíše podívat na ty politické důvody, které vedly k tomu, k této snaze. Pokud je o to veřejné a soukromé zadlužení, nesmíme zapomínat na to, že v některých situacích, ne vždycky, ovšem může, může zde panovat určitá, určitá doplňkovost celého systému, protože například v Japonsku um, došlo k obrovské rovněž krizi, pokud jde o mm, půjčky a tak dále. Vedlo to k obrovskému zadlužení v, v, vůči, DP, vůči HDP. Někteří tvrdí, že stát si půjčuje, zatímco soukromý sektor platí za tyto dluhy. A to je jediná možnost nebo jediný způsob, jak Japonsko se udrželo nad vodou. Někteří to teda tvrdí. Ovšem ta situace přece není až tak odlišná, možná jsou pouze tam odlišné ty poměry, ovšem není to až tak vzdáleno té situaci, kterou zažíváme eh, i u nás v Evropě. A tím se dostávám k důležitější otázce, která zní. Předpokládáme, že existuje nějaká správná, hodná Eh, postup či politika, ovšem my nevíme, jaká politika to je a to je v podstatě v rozporu s tím argumentem Andrého. Na jedné straně on eh, hovoří o tom, že máme nezávislý fiskální úřad, eh, musí to být systém, který bude absolutně nezávislý, ovšem nezávislý na čem? To, co známe, to, co, s čím máme zkušenosti každý den v Evropě, to, co vidíme, je to, že tyto nezávislé orgány z v podstatě stejně se jak si zachytávají do té sítě vlastních zájmů, institucionálních zájmů, různých zájmů, různých subjektů a tak dále. My skutečně asi ty vhodné odpovědi ne, neznáme. Máme se k dispozici washingtonský konsensus, bruselský konsensus. Pan Kotirelli hovořil o tom, že naše situace v oblasti zadlužení mnohem lepší než ve Spojených státech. Americky je to dobré nebo špatné? Známe odpověď na tuto otázku? Není pravda, že politiky Obamy, ob, prezidenta Obamy podporují ekonomický růst a tvorbu pracovních míst ehm, na globálním, v globálním měřítku, než to, co děláme my zde v Evropě, že v podstatě se přiživujeme na tom, co se děje v Americe a v Číně. My odpovědi neznáme. Co tím chci říci? Když tvrdíme, že máme odpovědi, protože my máme nezávislé orgány, nezávislé, tak to v podstatě znamená, že bude mít nějaký jenom teda ten, ten ús vyprofilovaný přístup a budeme postupovat tímto způsobem, aniž by občané eh, s, s tím souhlasili. To znamená, že ta legitimnost nepřichází pouze eh, na základě těch výsledků, to znamená uděláte správné kroky, ta přichází i z toho vstupu na straně lidí a zároveň vstupu těch, kteří pochybují, ti, kteří kladou ty obtížné otázky, ty, které se bojí položit jiní eh, aktéři. A pokud neumožníte ten, tuto možnost, tuto diskuzi a až poté dospět ke správným politikám, tak se vám nepovede udržet určitou legitimnost na straně lidí, kteří by byli ochotní akceptovat eh, tyto politiky. Děkujeme, pan profesor Sapirs. Já skutečně nevím, zda bych se měl zapojit do této rozpravy. Ovšem, nemůžu si pomoct a zapojím se. Ještě než odpovím na otázku pana Filipa Lamberce, dovolte jedna věc ještě k tomu, co bylo řečeno. Do jisté míry s tím souhlasím. Souhlasím s tím, že ta otázka legitimnosti je důležitá, ale zároveň nesmírně obtížná v evropském kontextu. To nesmíme ztratit ze zřetele. Ovšem, vždycky je zde nějaké ale. Když Štefan eh, řekl to, že by si přál určitý systém, který by nám umožnil na evropské úrovni dosáhnout určité směs, určitou, určitý mix politik a mít určitý té společné stanovisko, které se dotýká e, rozpočtového deficitu a poté, že bychom tam měli k dispozici ty povolenky pro, ne, pro jednotlivé členské státy, ovšem kde, z čeho berete, odkud berete tato čísla, odkud berete ta čísla, která umožní stanovit tu úroveň e, přebytku, která je potřebná pro celou zónu nebo naopak deficitu. Jakým způsobem tímto těmto číslům dospěje? Budeme hlasovat v Evropském parlamentu nebo e, kde se bereme tyto informace? A to, to jsou nesmírně obtížné otázky. To znamená, které instituce by to byly Evropská centrální banka. Dohodli jsme se, shodli jsme se na tom, že bychom chtěli mít nezávislou ECB. Je to špatně? Já ne, ne, ne, já skutečně mm, zde nevolám po tom, abychom abychom umožnili nebo udělili, udě, umožnili jakémukoliv orgánu stanovit právě tu kompozici, či to složení, nebo, nebo vůbec, eh, řekněme, hovořit o tom, kolik, jaká čísla by zde měla být ohledně příjmu a výdajů. Eh, v podstatě ten úřad by mohl přijít pouze s nějakým hodnocením. A poté by ale mělo dojít k veřejné rozpravě. Čili já nechci, aby to byl orgán, který by byl schop, který by byl jediný, který by přišel s tím rozhodnutím a měl by to rozhodovací pravomoc. Mm, například Keynes, který o MMF říkal, že je to v podstatě takový velice ostrý, že vždycky hovoří tu mm, krutou pravdu. Čili já skutečně chci, aby jsme zde měli takový systém dohledu, do kterého by se zapojily evropské orgány, ale i národní mm, orgány. A, um, ovšem nejde pouze o větší nezávislost. To je jedna z podmínek, není to jediná podmínka. Další podmínka je například, nebo předpoklad je to, aby došlo, aby k tomu dohledu docházelo v celé eurozóně. To znamená, aby ten dohled nebyl prováděn pouze na, na úrovni jedné země, protože to by znamenalo, že bychom zkoumali pouze část, řekněme, Ehm, nějakého celku, všem to nedává smysl. Musíme se podívat na celý, na celou um, problematiku. Filipe, nyní, když hovoříme o určitých aspektech daní, zdaňování, které, by, které mohou mít negativní dopad na jiné země, například daňová konkurence. Ano, přesně, v tom případě to je, to je, to je ten problém podobný když hovoříme o státní pomoci. To znamená opatření, které dělá jeden stát na úkor jiného státu. A to je právě, právě to bych řekl, že ještě ta jednodušší část celého problému. Ovšem to není ten problém, který jsme řešili na jaře nebo předtím. My jsme měli k dispozici politiky, které v určitém okamžiku mm, by měly umožnit nebo určité pouzbuzení pro všechny, jak to už řekl správně Lorenzo. My jsme na jaře měli strach o celou eurozónu, nejenom o Řecko. To přece nebyl pouze řecký problém nebo španělský problém. Ta schopnost, života schopnost eurozóny byla spochybněna. To znamená, že nebyla, eh, aby jedna země nedělala něco na úkor jiné země to tam nešlo, nešlo o to, tam, tam šlo o to, že v podstatě to, byly, mm, že to bylo mm, na úkor celé eurozóny. Makroekonomické záležitosti, daňové, daňová konkurence a tak dále, nízké daně na jednu oblast, vyšší na jinou oblast, to je v pořádku. Já eh, to nespochybňuji. Můžeme přesunout zdroje z jedné země do jiné země. To, k čemu došlo v eurozóně, ovšem na jaře letošního roku, tak to nebyl ten problém. To v podstatě spochybnilo života schopnost celé eurozóny. A v tom je ten rozdíl. Čili já opravdu chci, abychom měli dohled, ale dohled jiného charakteru v celé eurozóně. To, to znamená, že by hmm, že nesmíme se zapomínat na situaci v jednotlivých členských státech, ovšem nesmíme ztratit ze zřetele celkový obrázek. Děkuji. Jenom stručnou navazující otázku, pane Lamberci. Ano, rozumím vám. E, takže co bych se chtěl ještě dotázat, pokud je o kritéria a dohled. Já jsem to tež, tu tež otázku kladl předchozím dvěma řečníkům. Co kdybychom tam zavedli i kritéria nebo nějaké měřící hodnoty pro efektivnost zdrojů, protože respektive účinnost zdrojů, protože například pokud máte příliš vysokou závislost na neobnovitelných zdrojích, e, ohrožuje to svoji ekonomiku, nebo také nerovnost, protože nerovnost znamená buď to, že se ekonomika nevede dost dobře, nebo to také může být jaksi handicap pro ně. Takže dovedete si představit takovéto dva indexy jako něco, co by připadalo v úvahu pro oblast hospodářské zprávy a řízení? Dobrá, děkuji a nyní otázky vašich tří kolegů. Nejprve pan Presedo. Děkuji. Ekonomická zpráva ohledně Mezinárodní měnové unie je to taková zpráva, která se musí zabývat zároveň ekonomickou politikou, hospodářskou politikou, nejen měnovou politikou, což znamená, že se musí, musíme zaměřit eh, nad rámec 27 evropských zemí ohledně hospodářské eh, politiky musíme se zaměřit nejen na eurozónu a měnovou unii, ale musíme se zaměřit eh, také na to, co jde nad rámec Evropské unie. Jak to bude vypadat s tou nerovnováhou? Máme tady určité slabé stránky, které třeba korigovat. A potom je tady vnější rozměr, který je také důležitý. Podle mě by bylo nezbytné, pakliže chceme mít makroekonomický rámec po, pro hospodářskou politiku, posílit institucionální zájem a rámec. My jsme hovořili o sankcích. Já nejsem příliš přesvědčen o účinku sankcí. Jedná se o vnitřní trh. Na vnitřním trhu se uplatňují určité indikátory, ale když se podíváme na aký kominotér, tak možná, že by bylo dobré zvážit nové nástroje pro ekonomickou politiku. Což znamená, že by Evropská unie měla určité vlastní prostředky a v období krize by bylo možné takovéto prostředky využít. Je to něco, o čem jsme hovořili v souvislosti s podporou některých zemí. Potom máme systém sociálních podpor, který je také zřejmě hodně finančně náročný. Možná, že bychom měli také koordinovat nejen fiskální a sociální systémy. Prosím, další řečník. Paní Ferreira, děkuji, děkuji za vaše vystoupení. A moje otázka či otázky jsou určeny především našemu prvnímu panelistovi. Mě trochu zarazilo, když jste řekl, že uznáváte, že eurozóna nemá problém s deficitem, nemá problém s dluhem, takže v čem spočívá problém eurozóny? proč jsme tolik znepokojeni. Problém eurozóny podle mého, podle vašeho názoru, je problém interní nerovnováhy, či nerovnováh. A protože máme jednotnou měnu, pokud jeden z členů eurozóny eh, vykročí mimo hranice, tak je křehký celý systém. A řešení podle vás tohoto problému jsou sankce. Já si to skutečně nemyslím. Domníváte se, že sankce, pokud například Irsko nebo Řecko nebo kterákoliv jiná země místo dluhu 80% či 100% si musela půjčit o něco více, ještě, aby zaplatila ještě i sankci, že by to byla pobídka pro to, aby tyto země plnily pravidla. Mně to připadá opravdu zvláštní. Velmi zvláštní. Ten mechanismus již existoval a nikdy nebyl uplatňován, protože se to týkalo Francie a Německa. Takže neměli bychom pokračovat a řešit, co se děje uvnitř, protože pokud zapomeneme v eurozóně na 3%, na těch 3%, 60%, jsme měli prognozu růstu 3% a dnes začínáme růst o zhruba 2%, dlouhodobá předpověď je 1%. Není to ten hlavní problém, kterému čelíme. Nemusíme řešit problém e, rozporu, odlišností v konkurenceschopnosti a v růstu. A ještě se vrátím k té staré myšlence měnových oblastí, měnových zón. Není možné mít společnou vnější politiku, společnou měnu, společný směno, směný kurz obrovskou soutěž na jednotném vnitřním trhu a zároveň obrovské rozdíly v produktivitě a konkurenceschopnosti v rámci eh, té společné zóny, aniž by existoval nějaký kompenzační mechanismus, protože politika soudržnosti to je něco velice staromodního, eh, alespoň tak, jak je zatím utvářena, vlastně se to týká pouze infrastruktur. To je třeba řešit a rozpočet na to je příliš malý. Eh, není toto důležitější problém než sankce a nějaký seznam sankcí. Ona jednoduchost je krásná, ale existuje mnoho krásných lidí a myšlenek, které jsou nejenom hloupé, ale dokonce nebezpečné. A mně toto pojetí připadá velmi nebezpečné. Děkuji. Děkuji. A nyní poslední účastník dnešní diskuse, pan Gigold. Já bych nejprve rád řekl, že jsem maličko znepokojen tím, jak eh, můžeme dosáhnout širšího koncenzu tady v parlamentu, když vidíme jak se eh, regionální rozložení názorů a dokonce i eh, různé názory obou komisařů dnes přítomných. Tak to je první věc, kterou chci předeslat. A ta klíčová otázka sankcí, tady si nejsem zcela jist, zda je to klíčová otázka, o které jsou všichni přesvědčeni. Dokonce i voliči silně orientovaní na solidaritu v některých jiných částech Evropy by asi neakceptovali to, že musí kompenzovat nebo pomáhat někomu, aniž by Eh, bylo jasné, že se některé věci nebudou opakovat. A pak bych rád řekl ještě dále než pan Sapir ve svých slovech o tom, jak měřit, kdy dochází k selhání. Já si myslím, že v oblasti dluhu můžeme mít nastavena nějaká čísla. Souhlasím s tím, že to nebude podloženo žádnou ekonomickou teorií eh, nebo jenom vágní. Eh, můžeme říct 3%, 60%, můžeme prostě nějaké číslo. Máme několik hlavních teorií, proč došlo k problému. Máme problémy na trhu aktiv, tam došlo k boomu u nemovitostí. A za druhé, vidíme, že možná eh, dochází k problémům kvůli rozdílům v konkurenceschopnosti. V zásadě jednotkové náklady práce by mohly být nějakým tím indikátorem či měřítkem. A mě by zajímalo, zda ostatně dva panelisté souhlasí s panem Sapirem v tom, že máme velký problém v oblasti měření. A zda máte nějakou představu, jaká kritéria, jaké indikátory bychom mohli uplatňovat a měřit jimi situaci. Protože vlastně dopady toho, co jste vy říkal, jsou velice vážné. To znamená, že nemáme Eh, žádný přístup eh, na založení na pravidlech, eh, proto abychom zabránili podobné krizi. Možná mne opravíte, ale pokud by toto byl vlastně důsledek toho, co jste řekl, tak to, z toho potom vyplývají obrovské problémy pro legitimnost, zejména na stránce produkce, jak jste o tom sám hovořil. Takže mohl byste prosím podrobněji rozvést to, jak měřit nerovnováhy nad rámec pouhé fiskální problematiky. Děkuji. A já nyní poprosím naše profesory, aby poskytli odpovědi, ale nejsem příliš rád, že je musím požádat, aby se omezili na maximálně pět minut. Pane Kotareli, eh, ano, já určitě nevyčerpám více jak pět minut a začnu od té velké otázky, co s fiskálními co s fiskální nerovnováhou v eurozóně. Zaprvé bych rád vyjasnil, že je jasné, že deficit v eurozóně je také vysoký, 6,5%, to je vysoký schodek, dluhový poměr eh, u eurozóny mezi rokem 2007 a 2015 se zvýší podle našich prognóz o cirka 25% bodů, takže to rozhodně není tak, že by Eh, že by, def, že by schodek byl malý a navíc eh, dluhový poměr se také zvyšuje v eh, eurozóně, ale není to tak velké jako v USA. Ovšem jdeme o to, že navzdory tomu, a v tom je právě ten problém, navzdory tomu, že deficit je menší než v USA nebo Japonsku, trhy jsou více znepokojeny situací v Evropě. Eh, úrokové sazby jsou vyšší u Evropy než u USA či Japonska a také úrokové rozpětí je v průměru vyšší eh, pro Evropu než pro USA. Takže tomu se chci věnovat, eh, tomuto problému. Má to řadu důvodů. Jeden se týká toho, o čem jste hovořili, růst. Myslím si, že vyhlídky na růst jsou vnímány jako vyšší pro USA než pro Evropu. To je rozhodně něco, co musíme řešit. Například eh, proto jsem také argumentoval tak, že pokud příliš zpřísníme fiskální politiku v Evropě, bude to chybou, protože to může narušit eh, eh, hospodářské oživení. To neznamená, že bychom neměli provést žádné fiskální přizpůsobení příští rok, ale musí to být dobře uřízeno, protože třeba zároveň podpořit růstový potenciál v Evropě a strukturální reformu. Za druhé si myslím, že existuje určité vnímání, které platné, že v měnové unii těmi slabšími články řetězce, ty slabší články řetězce jsou ty, které určují pevnost celého řetězce. E, proto je důležitá situace ve všech zemích. E, e, když zmiňuji sankce, tak bych rád řekl, už jsem se to zmiňoval, že hovoříme Hovoříme o dopadech porušení pravidel. S tím, že ty dopady mohou být i pozitivní. Pokud se nějaká země vedla dobře, může mít přístup k dodatečným strojům z evropské úrovně pro členské státy. Existují i nefinanční sankce, ale hlavní věc, kterou chci zmínit, je, že to, co začalo se vyvíjet špatně už v roce 2003, je, že země neplnily pravidla a nic se nedělo. A to je třeba řešit. Tento problém třeba řešit tak či onak. Pokud někdo porušuje pravidla, musí to mít dopady a naopak za dodržování pravidel bychom měli nastavit odměnu. Celá ta otázka toho, jak měřit nerovnováhy, které jsou nefiskální povahy, o to vám myslím šlo. Já nepůjdu tak daleko jako tady kolega, který říkal, že ekonomové proto nemají žádný nástroj. Je třeba si uvědomit, že ekonomika není dokonalá věda, ale přece jenom existuje mnoho prací, například o určitých případech, případech kdy Eh, externí deficit je příliš vysoký a nebo není. Existuje celá řada indikátorů, se kterými můžeme pracovat. Myslím si, že není možné nebo férové říci, že by existoval jediný indikátor, který bychom mohli eh, uplatňovat, ale zase bych nezacházel až tak daleko, že by ekonomika nedisponovala vůbec žádným indikátory pro tuto věc. Já už jsem hovořil o tom, pan profesor Kulinon, že konkurenceschopnost je velice užitečný pojem, ale obtížné říci, jaké jsou naše cíle pro hospodářskou soutěž. Jsou zde minimálně dva cíle, které jsou relevantní v té diskusi v Evropě. Jednak je zde německý přístup k hospodářské soutěži či konkurenceschopnosti, tedy buďme efektivní, produktivní, dobří v technice, a získáváme kvalitní trhy, kvalitními produkty. Existuje i jiný přístup k hospodářské soutěži, kde jde vlastně o e, nákladovou konkurenci, e, tím se tedy zaujme podíl na trhu, tím se odstraní ostatně a tím se někdo obohacuje na úkor druhých. To platí e, v Evropské unii, platí to je v globální ekonomice. Mezi těmito dvěma přístupy, ať už zaujmete jakékoliv stanovisko, podle toho, jaké zaujmete stanovisko, dospějete k naprosto odlišným doporučením pro správné, správně nastavené cíle pro oblast konkurenceschopnosti. A to souvisí i s otázkou Svena Gigolce, jak měřit nerovnováhy v oblasti konkurenceschopnosti. E, mně se moc nelíbí ten argument konkurenceschopnosti, protože je to taková větička, která příliš vypadá tak, že by jak se dokázala pojmout a řešit všechno. Eh, možná pro některé ekonomiky je dobré, když tam je nerovnováha, protože možná je třeba zrychlit růst, eh, dohnat některé regiony. Eh, také jsou nerovnováhy ve fiskálních transferech mezi regiony. Bohatší platí za chudší, to je dobré. Pokud snížíte daně v chudších zemích, v některých chudších zemích, abyste přilákali investice, tak to možná není úplně špatný krok, ale záleží to vždy na tom, záleží vždy na tom, i jak daleko půjdete. Ehm, ceny aktiv to je jaké dobrý prvek, ale možná by bylo hezké vybudovat Floridu na jihu Evropy, tak aby se tam mohli přesunout všichni Němci v důchodu. Možná to může být i otázka cen ehm, nákladových eh, prvků, prvku té stránky nákladů, to řeší Evropa v měnové politice, jen už to je otázka obchodu. V mém dokumentu vidíte tabulku, kde se rozlišuje mezi eh, vnitroevropským obchodem a mimoevropským obchodem. A to je vždy úplně jiný obrázek. Jediná země, která se zlepšuje přebytky, která má rostoucí přebytky, jak eh, v obchodu v rámci Evropy, tak mimo Evropu, je Německo. Ale jsou jiné země, které trpí strukturálním deficitem již celé dekády ať už v oblasti evropského obchodu nebo mimo evropského obchodu, ale zase jinde mají přebytky. Takže ono je třeba to brát vždy případ od případu. A to vlastně znamená, že ta hospodářská politika musí být celý balíček. Eh, a máte pravdu, jsou eh, odlišné názory eh, v této místnosti, v celé Evropě to je zajímavé a vlastně celý smysl demokracie, demokracie, demokracie to, co jsme se na, poučili od doby ancien režim, kdy úřady věděli, co je správné, je, že se snažíme hledat konsensus cestou pokusu a omylu a postupným zlepšováním. Jeden problém, který vidíme u aktuálního institucionálního uspořádání, je, že tady není dostatečná flexibilita, že ta diskuse je ovlivňována parciálními zájmy a především eh, jednou velmi, velmi velkou členskou zemí EU, která uzurpuje diskusi k tomu, aby eh, uplatňovala diktát svých vlastních preferencí a neexistuje na to vlastně možnost demokratické odezvy, kdyby někdo řekl, možná toto není nejlepší pojetí. Eh, někdy je možná by, nebo by bylo v nejlepším zájmu Německa říci Německu, že toto pro něj vlastně není nejlep, úplně to nejlepší. Já si myslím, že tedy třeba proměnit naprosto demokratické základy toho, jak utváříme politiku v Evropské unii. A poslední věc, co není v pořádku s našimi hospodářskými politikami. Já si myslím, že v nepořádku nejsou jenom ty nerovnováhy. Je tady ještě jeden prvek, v procesu půl století evropské integrace jsme zavedli celou řadu společných statků, které jsou sdíleny všemi evropskými občany, které jsou navzájem propojeny a které se týkají konkrétně každého jednotlivého občana. Tyto společné statky musí být zpravovány koherentně, jinak to bude suboptimální eh, situace, pokud to mám říct akademickou řečí, obecným jazykem to bude katastrofa. Je tady třeba vytvářet dostatečnou koherentnost a musíme mít jistotu, že kroky, které činíme v jedné oblasti či určitým směrem, respektive my jsme učinili podobný krok v jedním směrem v případě eura, ale neučinili jsme už ten příslušný krok v oblasti e, fiskální makroekonomické. Čili e, nejde jenom o to, že některé země mají vyšší dluh než jiné. To není jediný problém. Ještě nikdo do posud neprokázal, že jakákoliv země EU je nesolventní. To znamená, nikdo neprokázal, že by některý členský stát EU byl v takové situaci, že nedokáže splácet svůj eh, dluh do budoucna. Tento rok zažíváme krizi likvidity, kdy země, které jsou solventní z dlouhodobého hlediska, neměly přístup na trhy, protože trhy jim nedůvěřovaly. A jak řekl Lorenzo Bismagi, dnes dopoledne trhy, respektive na počátku toto odpoledne, trhy nevždy mají pravdu. A ta odpověď zní tady potřebujeme rámec pro zajištění likvidity pro státy členských zemí, které mají momentálně problém s přístupem na trh. Já jsem byl eh, v Dubnu v Pekingu, to bylo na začátku krize, a hovořil jsem tam s některými eh, předními eh, investičními bankéři Číny, kteří mi řekli, nebudeme už v Evropě kupovat žádná aktiva, protože nechápeme, jak funguje Evropská unie. Není tam žádný věřitel poslední instance, známe Evro- americkou ústavu, známe Obamovou vládu, budeme kupovat aktiva v dolarech. To je problém Evropy. A dokud se s tím nějak nevypořádáme, tak nás zničí. Děkujeme, profesore. A nyní profesor Sapir, máte slovo. Děkuji. Carlo. Ne, já skutečně jsem nechtěl, abyste mě pochopili tak, že neexistuje mm, ekonomická věda, nebo že by ekonomická věda neměla co k tomu říci. Ne. Co jsem chtěl říci je, že v podstatě není dostatečně přesná, nemá nástroj dostatečné přesnosti, to znamená, pokud je teda o ty automatické sankce. A to jsem chtěl říci. Samozřejmě, že k tomu máme co říci. A to hodně. Ovšem, zda mám pocit určité jistoty, když to řeknu, nebo když to řeknete vy. Ano, nyní už jsme dosáhli určité hodnoty, to znamená, uplatíme automatické sankce. Ne, já tu jistotu nemám. A to je právě to, co jsem chtěla říct. Ne to, že nesouhlasím s tím obecným hodnocením celé situace. To ne, ovšem nevím, co už jsme tohoto okamžiku dosáhli. Čili co chci říci? Dobře, můžeme to, jak se na, kdokoliv je odpovědný nebo má tu morální autoritu nyní, řekněme, z komise, může říci ano, existuje zde skutečný problém. A poté zahájíme diskusi o tomto problému. On je schovávat se za tato přísná, jednoduchá, zjednodušená pravidla a poté řekneme, aha, vidíš, a nyní musíme něco udělat, protože došlo k tomu a k tomu. Ne, tak to nefunguje. Čele v určitém okamžiku, a já skutečně zde už nechci nějak prodlužovat, to všem hovoříme zde právě o té důležité diskuzi, která se dotýká legitimnosti. Já skutečně to, k čemu došlo v roce 2003 v Německu, tam na to mám mnoho různých pohledů, názorů, protože v podstatě německá vláda Německá vláda dospěla k závěru, že to, co komise chce, hmm, není legitimní, není akceptovatelné a že v podstatě hmm, to způsobilo selhání celého systému. Já jsem byla takový rozpolcený a to z několika důvodů. Já jsem vždycky v, hmm, viděl veliký problém v tom, abych se podíval na tu situaci tak, jak jsem se na to chtěl podívat a říct si, nachází se Německo ve fiskální situaci, která ohrožuje nejenom německou udržitelnost veřejných financí, ale i udržitelnost eurozóny. A já jsem k takovému, k takovému úsudku opravdu nebyl schopen se dopracovat. Čili v podstatě jsem, já jsem pracoval tenkrát v komisi, já to mohu říci rovnou. Já jsem skutečně neměl žádný nesouhlasil jsem s tím stanoviskem, to znamená, když komise řekla, prostě dosáhli jsme určitého okamžiku a Německo musí být musíme uplatnit sankce. Já jsem skutečně to nemohl, nemohl dospět k takovému závěru. Ano, Německo dělalo něco, co bylo šílené pro Německo i pro eurozónu. Já jsem prostě nebyl schopen k takovému závěru dospět. Na druhé straně jsem viděl jasně to, že Německo, které volalo po paktu růstu a stability. Německo, které tu zodpovědnost se snažilo převzít, ať už to bylo správné či nesprávné, to znamená mm, snažit se být takovým základem té stability. A najednou jsme viděli, že Německo, Německo nerespektovalo toto pravidlo a v podstatě tím pádem podkopávalo celý systém. O co šlo? Jenom o to, že, že v podstatě politickým postojem, svým politickým postojem Německo podkopávalo svou pozici. Ovšem to bylo nesmírně obtížné dospět k takovému závěru a já osobně si myslím, že není legitimní, pokud nedojde k diskuzi o skutečném problému. A ten skutečný problém nebyl ten, že Německo překročilo 3%. To ne, to nebyl ten skutečný problém. Ten skutečný problém byl následující. Německo v podstatě hrozilo nebo ohrožovalo celý systém. Čili ta komunizace neprobíhala na všech úrovních. A to, po čem volám, je, abychom vždycky hovořili o skutečném problému, o skutečných příčinách, abychom se neschovávali za nějaká čísla, protože ta čísla v podstatě mm, je nesmírně obtížné je vysvětlit našim občanům. Čili pokud tam existoval problém, tak jsme měli opravdu to pojmenovat pravými jmény. A to vyžaduje určitou vůči autoritu a zároveň morální autoritu a ta morální autorita to měla mm, prostě zastavit ten proces. Děkujeme. Pane Kotareli, já jsem k tomu chtěl už pouze dodat několik věcí. Ano, souhlasím. Myslím si, že to, že budeme mít, řekněme, jenom nějaké jednotné číslo a to bude volat po automatickém zásahu. To není ten správný přístup. Asi by bylo lepší, abychom měli nějakou kombinaci čísel, implikací dopadů, to znamená, řekněme, v tom roce 2003 ty podmínky, ta situace německá, mm, ta Německo v podstatě až, až na to jedno číslo v podstatě e, nemělo problémy, čili myslím si, že na tom se můžeme shodnout. Dobře, říká předseda. Rád bych poděkoval všem našim třem panelistům, významným panelistům. Rád bych vám připomněl to, že pan prezident Rompoy má pouze jeden měsíc na to, aby přišel se svými názory, které se budou dotýkat eh, té skupiny Task Force pro zlepšení ekonomické zprávy, řízení a stability bude nás čekat ještě hodně práce a hodně diskuzí k tomuto tématu. Děkuji vám za pozornost.